od eh, UACR a UNDCA a také eh, IDMC. Ta zpráva se skládá ze tří částí. Je to, eh, jsou to trendy, potom migrace, vysídlení a, a rozvoj. A já se soustředím na tu první část zejména. Takže několik takových, takových souhrných faktů Eh, které možná znáte, možná neznáte o arabském regionu. Eh, dochází více mm, k migraci do arabského regionu než pryč z něj. V roce 2010 ten rozdíl činil 30 milionů lidí. O 30 milionů lidí více přišlo do eh, arabského regionu. migrantů pocházejících z arabské země, 53 jde do jiné arabské země. Došlo k značnému nárůstu mezinárodní migrace od roku 1990, čísla se zdvojnásobila. celosvětového souhrnu. E, to, to je teď trochu domněnka, ale dá se odhadovat, že většina z těchto uprchlíků, kteří jsou v arabském regionu, e, pochází zároveň z arabského regionu. Neplatí to stoprocentně, ale do značné míry. Pak bych měla zdůraznit několik takových na začátek. Cokoliv, co souvisí s daty o migraci, je samozřejmě neúplné a nepřesné. Měla bych také říci, že průměry za arabský region mohou být poměrně zavádějící, protože mezi jednotlivými podregiony jsou obrovské rozdíly. K tomu se ještě vrátím. obrázek toho, jak rostou počty migrantů v regionu. Dosahují až na 37,5 milionů migrantů v celém arabském regionu. To je za loňský rok. A průměrně ve všech arabských zemích tvoří zhruba 10 obyvatelstva. Takže to je poměrně podobné tomu průměru, eh, který, nebo tomu procentu, který je, které je i v Evropě. Jsou tu tedy Nicméně rozdíly mezi mezinárodními migranty, kteří zhruba 1% v zemích Magrebu, až po 46 v zemích Perského zálivu. Hlavní cílové země eh, v tomto regionu jsou Saudská Arábie a Spojené Arabské Emiráty, Jordánsko, Kuwait a Libanon. Tady to je zase, abyste si udělali představu eh, Moravský region je i cílovým regionem, jak jsem právě zmínila. Velká většina mezinárodních migrantů, kteří přicházejí do arabského regionu, pochází z Ázie, konkrétně hlavně z Indie. A zase tenhle obrázek je značně zkreslený rozdíly mezi jednotlivými podregiony protože je zde zahrnuta pracovní mobilita do zemí Perského zálivu. E, Saudská Arábie je jednou z celosvětově nejsilnějších cílových zemí. V jiných částech regionu je ten obrázek zase úplně jiný. Tak jak říkám, e, tento region je jak regionem původu, tak regionem cíle e, migrantů. Když si to rozebereme analyticky, můžeme vysledovat tři vzorce migrace a čtyři podregiony. Ty vzorce, o kterých bych se chtěla zmínit, to je eh, nucená migrace a eh, vysídlení, potom smíšená migrace, to je druhá, a pracovní mobilita, to je třetí. A eh, já velice ráda mohu později diskutovat o těchto konceptech. Ty čtyři podregiony, to je kategorizace, kterou se řídíme v té zprávě. To je Magreb, Mašrek, Rada pro spolupráci Perského nejméně rozvinuté země arabského světa. Je to samozřejmě hrubé zjednodušení, ale dá se tak eh, poněkud zmapovat eh, některé ty trendy, které probíhají v jednotlivých regionech. Například u zemí Magrebu smíšená migrace a pracovní migrace jsou dominantními formy eh, mobility. Jak do zem, těchto zemí, tak ven z těchto zemí. V Libii samozřejmě se k tomu přidává značné násilné vysídlení i vnitřní vysídlení. A celkově Magrebu platí, že více lidí odchází, než přichází. Libie i Alžírsko jsou také důležitými cílovými zeměmi za prací v rámci subregionu. Magreb je jediný eh, podregion, odkud eh, hlavním cílovým regionem migrantů je Evropa. Což neplatí u ostatních podregionů. Když si vezmeme eh, Mašrek, tam patří Egypt, Jordánsko, Libanon, Irák, Sýrie a Palestína. Tam zcela jasně eh, převládá eh, nucená migrace. mobilitě, zejména ze zemí Mašreku do oblasti Perského zálivu. Egypt je jedním takovým příkladem. Ten má význačné migrační kontakty na Perský záliv. Ale k tomu se druží ještě smíšená migrace ze subsaharské Afriky. A zase území Magrebu více lidí odchází, než přichází. S určitými variacemi. To jsou pouze souhrná čísla na subrovní. Pak tu máme nejméně rozvinuté arabské země, tam patří Sudan, Jemen, Somálsko, Komory a Djibouti. Tam převládá nucená migrace a smíšená migrace a zase více lidí odchází, než přichází. U některých z nich také dochází ke značnému vnitřnímu vysídlování. To je případ Sudánu, Jemenu a Somálska, jak bez pochyby víte. tam hlavní formou migrace dočasná pracovní mobilita. Migrace do oblasti Perského zálivu obrovsky převyšuje migraci ven. Takže to trochu na vysvětlenou k těm Jak jsem už říkala, chtěla bych stručně Eh, pohovořit o migraci v arabském regionu a zkoumat ji ve třech vzorcích. Nucená migrace, smíšená migrace a pracovní mobilita. Já to teď stručně projdu a později velice ráda o těchto definicích a vymezeních eh, budu diskutovat, až přijde čas na otázky a odpovědi. V obecném disku jsou mezi eh, deseti zeměmi, odkud pochází nejvíc uprchlíků. Je to Sýrie, eh, Somálsko a eh, Sudán. Zároveň ale mnoho arabských zemí hostí velikou populaci uprchlíků. To Jordánsko a Libanon především. Jordánsko je kromě toho také země, které, která má největší procento uprchlíků ku počtu obyvatel. K tomu se pojí množství vnitřně vysídlených osob v arabských zemích, jako je Jemen, Sudán, Libie a samozřejmě Sýrie. Teď k té další kategorii, smíšená migrace. Tu bych chtěla zdůraznit, protože se domnívám, že je jedním z nejtypičtějších vzorců arabského světa a patrně nejlépe vysvětluje eh, situaci. Proč tomu říkáme smíšená? Proto, že tady působí kombinace politických, ekonomických a sociálních eh, faktorů. Takže ta eh, dichotomie mezi nuceným pohybem a dobrovolným pohybem ochraně nejpočetnější zálivu a stále i dodnes ještě Libie. Tam eh, putují eh, lidé ze zemí, ze zemí Mašreku a tam do Evropy. Pracovní migrace je také uh, úzce svázána s dalšími toky, které mohou být kritické. Uh, Egypt je hlavním příkladem. Egypt je hlavní arabskou zemí původu pro pracovní migranty a také hlavním příjemcem, uh, no, hlavním globálním příjemcem financí. Takže to byla taková rychlá svodka o velice obtížném a složitém regionu. Ty podregiony a vzorce, které jsem vysvětlila, eh, mohou být takovým užitečným rámcem pro analýzu. Eh, pokud se podíváme na migraci v arabském světě, tak eh, nám z toho plyne zejména ten poznatek, že jednotlivé faktory, motivace, slabiny a rizika se všechny kombinují. Neustále se znovu různými způsoby kombinují. Proto kategorie jsou důležité. Jednak z právního hlediska, ale jednak také proto, že je to užitečné pro eh, lepší chápání problému, tak abychom mohli přijít s řešením. Potřeby eh, bydlených osob jsou značné a akutní a dělají problémy zemím na státní úrovni i na nižších úrovních. Já jsem se tady pokusila činit širší mm, obrázek migrace v arabských zemích. Migrace za prací je stále početně eh, nejčastější, ale myslím si, že v eh, eh, budoucí demografická dynamika by mohla tento vzorec změnit. Nastěnila bych také částečná řešení, která se soustředí na konkrétní typy migrantů, na krizové body potřebují určité právní kanály a že je zapotřebí spojovat vysídlování a migraci také s rozvojem. Děkuji vám za pozornost. Ja, vielen Dank, Frau zajímavá informace o regionu, který tak dobře neznáme, co se týče přesných údajů o tocích migrantů. Já se vás chci zeptat na dvě věci. První otázka souvisí s něčím, co jste řekla. A sice, že některé kategorie migrantů se vlastně míchají, se ale já mám dojem, že tento profil migrantů velice často není tak jasný a že tady dochází k určitým zmatením. A proto konkrétně v této oblasti, eh, o které hovoříte, jsem se chtěla zeptat, jak to eh, přesně vypadá. k nějakým rozdílům, které můžeme objevit. Také se domnívám, že imigrující ženy a vysídlené ženy eh, jsou za, eh, na ty se zapomíná v naší politice. A ještě jednou vám chci poděkovat za vaši prezentaci. Děkuji vám. Eh, pan kolega Jurek. Děkuji za slovo. Rád bych rovněž poděkoval za tyto velice důležité informace, za klasifikaci jednotlivých typů imigrace, ale zároveň bych se rád zeptal, zda byste byla schopna nám udělat podobnou analýzu celé té oblasti, která se týká nelegální migrace, to znamená pašování lidí, protože i v této oblasti jistě rozeznáme různé typy této nelegální migrace, řekněme určité drobné takzvané firmičky, typy, skupiny, až po organizovaný zločin a proto velké skupiny a proto bych se rád zeptal, i jakým způsobem se to zneužívá politickým způsobem, zda to má přeshraniční charakter, nebo je to naopak ohraničeno pouze do té oblasti, oblasti, ve které fungují tyto skupiny protože, jak se o tom zmínil pan předseda, na počátku dnešní schůze toto je v podstatě v současné době největší hrozba, taková ta atraktivita imigrace do bohatších zemí. To samozřejmě bude existovat vždycky ovšem zneužívání těchto potřeb nebo naopak podnicování těchto potřeb organizovaným způsobem lidmi, kteří z toho chtějí mít zisky, to už je diametrálně odlišná otázka. My jsme samozřejmě nejenom z komise, ale i od Europolu měli k dispozici různé informace, data. Vy samozřejmě znáte dokonale tuto oblast Děkuji. A děkuji vám, že jste nás provedla otázkou migrace v arabském regionu. Já mám otázku, protože eh, tento aspekt se ztrácí v evropských diskusích a sice jak země pomáhají eh, jak v otázce uprchlíků, tak migrantů. Kdysi, ne velice často, podle mého názoru, eh, Jordánsko, Libanon a samozřejmě Turecko byly zmiňovány jako ty země, které dělají daleko víc eh, než Evropané, co se týče počtů. Ale podíváte-li se hlouběji a proto bylo tak zajímavé se to dovědět od vás. obrázek úplně, nebo daleko mm, úplně jinak. Eh, protože mm, se tady, tady převládá mění, že tyto země nedělají pro uprchlíky vůbec nic že nejsou žádní uprchlíci. A já hovořím zejména o syrských uprchlících a převládá názor, že vlastně v Ománu nebo v Saudské Arabii žádní takové uprchlíci nejsou. A já se chci dovědět, zda máte proto nějaké vysvětlení. A zda byste mohla říci, že alespoň co do finančních příspěvků těchto států, Eh, ty státy dělají hodně v pomoci, aby pomohly v situaci těchto uprchlíků. To je vše, děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pan kolega Weigl. vynikající prezentací. Je to když jsem, eh, se, když jsem vám naslouchal, eh, ptal jsem se sám sebe, zda se můžeme poučit něčemu ze zemí středního východu, země, které přijímají eh, toky uprchlíků. Je tady něco, co bychom věděli, měli vědět lépe, abychom mohli eh, být užitečnější a otevřenější eh, v problému, který musíme řešit my s migrací. Jaké jsou podmínky, za nichž je tato migrace akceptována? příslušné společnosti a do příslušného hospodářství. Jaká je jejich perspektiva, eh, když migrují, když tedy přicházejí do těchto zemí? Zůstávají tam? Co dělají tyto státy? Investují něco do zemí eh, původu? Rozvíjejí nějaké kontakty eh, s širším regionem, z něhož tyto lidé přicházejí? Ehm, vypadá to tak, že vaše zpráva je jakoby otevřené okno ehm, hermetic, do hermetického okru zemí. My o tom nevíme nic. Ale jistě by bylo pro nás nesmírně užitečné učit z tamních zkušeností. Děkuji mnohokrát, Ana Gomeš. Děkuji. A moje otázka je, je to proto, že nechtějí přijímat uprchlíky, anebo je to také proto, že uprchlíci nechtějí být uprchlíky do těchto zemí? A potom to je teď odlišná otázka než otázka, která tady zazněla, co tam dělají pro finanční podporu těch zemí, odkud uprchlíci přicházejí. Ale moje otázka se týká Líbie. Libie bývala zemí, transitní zemí migrujících eh, uprchlíků, kteří přicházeli z jiných oblastí Afriky a odinut, ale v posledních třech letech se situace v Libii nesmírně zhoršila a máte tady hnutí občanů Libie. Jsou ti to Libijci, pravděpodobně Libijci nejsou ti, kteří eh, přeplo vyplávají středozemní moře za těchto hrozných podmínek, ale máte nějaké odhady libyského společenství žijícího třeba v Egyptě nebo v jiných států v oblasti? Jinak eh, vaše organizace eh, vykonává vynikající práci Eh, v Libě a já bych se vás chtěla zeptat, eh, zda by nebylo pomoci, možno pomoci také Marko pro subsaharské obyvatelstvo, pro eh, obyvatelstvo Súdánu a Eritreji a jiných oblastí. Co se týče samitu ve Valetě, můžete nám dát váš názor? Zda racionální output z valety bude skutečně fungovat, anebo to eh, byl takový bláhový přístup, který k ničemu nepovede. Protože já si myslím, že tento same tady neotevřel bezpečnou cestu pro migranty, nebo pro to, aby eh, pomoc. A teď kolega Epirideus. Αφού ευχαριστήσω την κυρία Ρόπια για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Děkuji, děkuji za slovo. Eh, pane předsedo, paní Popové bych rád poděkoval za veškeré informace a rád bych se zeptal na následující věc. Uprchlíci podle vašeho názoru, kteří hledají práci, máte pocit nebo víte o tom, zda byste byly nějaké limity, které by se uplatňovaly ohledu nějaká omezení, omezení, která se týkají náboženství nebo zda se prověřují například trestní rejstříky nebo chování těchto lidí nebo něco, co by umožnilo zamezení vstupu těmto lidí do zemí, um, kde se uchází o práci. Děkuji. Eh, López. Pan kolega López, děkuji mnohokrát. Taky chci navázat eh, na to, co řekla paní Valiciano a co zpracoval ve své zprávě. Já budu velice konkrétní. Týká se systému kafala. To k stížnostem na porušování lidských práv v souvislosti s tímto systémem. No, že eh, tady jsou zadržovány pasy eh, a lidi jsou nuceni pracovat za různých podmínek ve stavebnictví a jinde. A zažíváme to dokonce i teď v Evropě a my z toho máme v Evropském parlamentu obavy. Pan kolega Kán. Pane předsedo, rovněž já bych rád poděkoval za tuto nesmírně užitečnou zprávu. Měl jsem příležitost navštívit tento region několikrát. Mě zarazilo, jaký obrovský počet ekonomických migrantů mají ve srovnání s počtem obyvatel proporcionálně. Jedna věc, která právě mě vždycky zajímala, je systém kafala, pracovní podmínky a tak dále, to, o čem se zmínil kolega před chvíličkou, čili v této oblasti. Roku došlo, prosím. A dále je to debata na té straně uprchlíku a zároveň problémy a různé odpovědi, které máte z jiných zemí. To znamená, kolik toho dělají, kolik uprchlíků absorbují v těchto jednotlivých zemích, skutečná čísla, jakým způsobem se tam dostali tyto lidé, kdybyste byla schopna nám k tomu poskytnout více informací, to bylo skutečně užitečné. A dále je to záležitost na straně spolupráce, co bychom mohli ještě udělat v oblasti uprchlické krize. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A úplně na závěr bych rád poprosil výbor regionu, zpravodaje pro rámec pro spolupráci v oblasti migrace pana Bosmana, je to starosta města Bráně. Máte slovo. Děkuji za slovo pane předsedo. Rád bych poděkoval. Rád bych poděkoval za tuto velice zajímavou diskusi. Já si myslím, že velice často to bereme za bernou minci, to, že vlastně si myslíme, že migranti, většina z nich přichází do Evropy, vůbec to není pravda. Většina z nich zůstane v těch regionech, kde dochází k jejich vysidlování. To je první věc. A druhá záležitost je zde rozdíl mezi migranty a uprchlíky. A já si myslím, že je často mícháme dohromady. Mnoho lidí, kteří žijí na Blízkém východě, kteří opustili své země, to jsou lidé, kteří vůbec nechtějí nebo neopustili svou zemi proto, že by hledali lepší zaměstnání nebo z ekonomických důvodů, ale proto, že byli nuceni opustit svou zemi, že jsou to uprchlíci. Migrace je něco, co probíhalo celá staletí a bude probíhat dále. Dokonce, když tento problém z Evropy zmizí, protože ten problém se odstraní dříve nebo později. Myslím si, že vaše prezentace Já, jak víte, připravuji stanovisko v této oblasti ohledně spolupráce se třetími zeměmi v oblasti migrace Evropská unie připravuje tuto zprávu a výbor regionu rovněž diskutuje o tomto tématu. My se snažíme nahlížet na migraci jakožto na globální fenomén. Často se zabýváme i dopadem migrace a zároveň uprchlíky na regionální a místní úrovni. To je zásadní, protože právě místní a regionální orgány nesou na svých bedrech největší tíhu. Migrace musí zajistit ubytování pro tyto lidi, musí zajistit vzdělávání jejich dětí, musí zajistit zdravotnické služby a jiné potřeby. A rád bych se ještě na závěr zeptal, někdo přede mnou už se o tom zmínil. Vy jste se ptala o takzvané nucené migraci a já se ptám, znamená to, že hovoříte o uprchlících, nebo, nebo co máte na mysli tou nucenou migrací v rámci vaší klasifikace? Jinak ještě jednou děkuji za váš příspěvek. Možná budeme mít příležitost si i vyměnit Blízkém východě. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď můžete tady paní Popes odpovědět. jste mohli vrátit k tomu slajdu z závěrů, který je možná zajímavější než moje jméno, k tomu, aby to svítilo na obrazovce. Tady to v podstatě schrnuje některé ty položené otázky. Já to zkusím vzít po řadě, ale možná to trošku tematicky se, stu, se skupím, pokud se ty otázky opakovaly. E, Jsou tady různé kategorie, které se tady směšují a máme nedostatečně rozlišujeme kategorie mezi nimi. To je téma, které, je eh, příhodné, které vlastně eh, je důležité pro všechny regiony světa. Eh, když mezinárodní právo nám navrhuje jasnou definici a legálně akceptovatelnou definici uprchlíku, ona jako, tak taková definice pro migranty neexistuje. A abychom chránili práva a především ochrana uprchlíků, která je nabízena e, pro následovaným, kteří musí opustit země svého původu. tocích, které vidíme především v arabském světě, není skutečnost tak zjevná, není to prostě jenom černobílé. A to mi také mm, umožní snažit se zodpovědět na otázku, co je to vysíle, vynucená migrace. E, my především tím myslíme uprchlíky e, v rámci definice uprchlíka, ale také existují jiné formy nuceného vysídlování, eh, které eh, nenutně spadají pod tu definici uprchlíku, tak jak je stanovena v úmluvě. A proto je třeba a nezbytného jednání v současné době, když Eh, se setkáváme s lidmi, kteří právě překračují hranice a zda, musíme vidět, zda uprchlík opustil místo svého původu na základě pronásledování či války, ale máme tady také co dočinění s prvky především, tedy to vidíme teď, lidé, kteří hledají lepší budoucnost, lidé, kteří hledají příležitost pro možnost uživit rodiny, eh, pro to, že hledají eh, svůj lepší ekonom, eh, ekonom, eh, svou lepší ekonomickou situaci. Vezmeme-li příklad Libie, máme celou řadu studií, které nám říkají, že do Libie přicházeli lidé za prací ale potom odešli. Odešli na sever eh, kvůli konfliktu, násilí a zneužívání, eh, které zažívali v Libii. Eh, a proto hm, tito lidé také překračují různé kategorie podle situace, v které se odstnou. A my se snažíme jednat v rámci mezinárodního práva, ale hm, musíme přitom zohlednit daleko komplexní, komplexnější skutečnost než tu, kterou nám umožňuje. mužů a žen počty, které se mohla dát, eh, jsou průměrem eh, obecně pro celý region. A proto tady máme nedostatek rovnováhy mezi muži a ženami což je daleko zřet populace. Pak se tady odlišuje ten počet mužů a žen. Máme oblasti uprchlíků nebo násilně vysídlených například kolem Libie, Eh, tady je to daleko vyrovnanější, tak 50 na 50 ale v momentě, kdy se podíváme na smíšené toky migrantů z východní Afriky, eh, z afrického rohu i ze severu Afriky, a to se vysvětluje ekonomickými, eh, ekonomickou motivací, ale také sociální strukturou. Eh, která způsobuje, že tito lidé imigrují. Většinou to jsou mladí muži, eh, kteří mají odpovědnost za výdělek pro rodinu. A bez pochyby tady máme také významné procento žen, ale jejich počet se liší od země k zemi. V podstatě se to liší. A jak už jste řekl, zranitelnost, znásilňování, zneužívání je daleko vyšší. E, tady je skutečně nesmírně závažná situace. Co se týče pracovní migrace e, v zemích Perského zálivu, tady e, se odráží eh, rozdělení eh, pracovních příležitostí pro muže a ženy kdy domácí práce samozřejmě většinově mm, pokryto ženami, zatímco sektor stavebnictví například mm, takřka ze 100% eh, zaplněn muži byť se tato čísla mohou trochu lišit. Byla tady celá řada zajímavých otázek a já doufám, že jsem tedy nejprve odpověděla na otázky násilné imigrace. My především do toho zahrnujeme uprchlíky, ale je třeba zvážit, že definice uprchlíka je velice omezená a je třeba vytvořit kategorii ochrany, ale nemáme tady důvody, proč by země, lidé měli být nuceni opouštět svou zemi. Eh, čili v té terminologii by se to mělo chápat daleko širším způsobem. Povaze nelegální migrace je, že není spočítaná. E, je to velká neznámá. Je tady velký otazník ve všech statistikách o imigraci. E, protože tady nemáme co dočení s opravdovými údaji, maximálně můžeme mít odhady, e, které můžeme získávat například ze zemí Perského zálivu, které tam dělaly takovou osvětu. A Eh, které eh, prostě chtěli definovat, co je to vlastně nelegální migrace, nelegální obyvatelstvo, kteří u nich pobývají. A možná, že víc o tom uslyšíte z úst dalšího řečníka. Co se týče údajů, to je skutečně nemožné a zůstává to velká neznáma ve všech eh, statistikách týkající se imigrace, co se týče převaděčství a pašeráctví to je rovněž významná otázka a domnívám se, že v regionu vidíme všechno. A od mezinárodních přeshraničních sítích, tak jak jste to poslali, tyto sítě působí jako mezinárodní organizovaný zločin, až, jak bych řekla, jak si eh, určitému průmyslovému pašeráctví i v menších formách, jak v rámci regionu, tak nad hranice regionu. Není to pašeráctví jako nadnárodní biznis, to jsou spíše malé skupiny pomáhající lidem překročit hranice. A Někdy je to v životu nebezpečné pro lidi, kteří to dělají a ne vždy to souvisí se zneužíváním a honbou se za ziskem. Mm, někdy je to děláno za účelem získat vůbec nějaký výdělek na živobytí. Máme tady e, e, veliký rozdíl mezi těmito malými formami e, až k tomu mezinárodně organizovanému vrcholu pašeráctví a je také mm, nebezpečné to zaměňovat. Bylo tady několik otázek, eh, které bych možná mohla zodpovědět eh, v bloku. Já eh, rozhodně nemohu učinit závěr a odpovědět za všechny země, Eh, s ohledem eh, na to, jak celá desetiletí přijímali imigranty, ale měli bychom si uvědomit, eh, že to, co, prostě to, co se říká v Evropě obecně, tak vlastně o imigraci se hovoří zejména v minulém roce, se začalo hovořit v minulém roce, ale v arabském regionu migrace, vysídlování, to je otázka celých desetiletí. Byla to zkušenost, která vytvářela vlastně arabské společnosti celá desetiletí, celá léta a syrská i předtím, než došlo k propuknutí syrské války. To znamená, že tady máme jiné zkušenosti. A já nejsem schopná tady hovořit o nějakém průměru toho, jak jednotlivé země zvládly imigraci a jakým způsobem eventuálně otvírali svou náruč, aby je přijali. Eh, je obtížné dostat se k číslům, ale jedna věc, eh, na kterou je třeba pomýšlet, většina zemí, zejména země kolem Perského zálivu, nepodepsali úmluvu 91 eh, protože e, tady není definice uprchlíka. To je systém asilový, jak registrovat lidi jako uprchlíky. Jenom v některých případech je to jiné, ale proto ta čísla vypadají jako poměrně nízká, ale takovýto systém ve většině evropských státech neexistuje. Nemůžeme říci, že by v persk- zemích Perského zálivu nebyl velký počet imigrantů. Já vám nemohu dát žádná čísla, ale pochybuji, že by to kdokoliv mohl udělat. Eh, když se podíváme na oficiální konstatování ministra zahraničí ze Saudské Arábie. Je tam asi 2 miliony uprchlíků, ale já rozhodně nejsem v pozici, abych to komentovala. Mm, ale nejenom země Perského zálivu, jiné eh, arabské země nemají asilový systém. Registrace je odlišná. Velice často tady E, e, není ani chuť nechat se registrovat pro lidi, kteří by mohli dostat tento statut. E, podívejme se na Libanon a Sýrii, země, které jsou zmítány krizí. Tam došlo k přeshraničnímu hnutí tam a zpět. Máte tady lidi, kteří tam žili předtím a teď už se nemohou vrátit zpátky domů právě kvůli válce. A myslím si, že podobná situace je také v zemích Perského zálivu. Dobrým eh, příkladem je také Jordánsko, kde oficiální čísla UNHCR praví, že je tam 600 tisíc. Vláda odhaduje, že je tam 1,2 milionu, což je dvojnásobný počet. Jenom abych eh, vám zprostředkovala trochu smysl pro to, jak obtížné je získávat statistiky o imigraci když se podíváme na finanční příspěvky Kuwaitu a Saudské Arábie, je třeba říct, že ty byly signifikantní pro humanitární práci, která probíhá v Sýrii jinde. Takže toto eh, je třeba uznat. Pak tady zazněla otázka týkající se tradic a historie přijímání imigrantů do arabských společností a skutečnosti, že zcela jistě došlo k přeshraničním výměnám i k širokému pohybu po celá desetiletí Zmínila jsem se například o tom hnutí migrace za prací z určitých severoafrických států do zemí Mašreku či zemí Perského zálivu a posílání peněz domů od těch, kteří odešli za výdělkem, je signifikantní. Čili tato propojení tady jistě existují tady není nějaký režim volného pohybu, Eh, nebo nějaké regionální integrace, která by umožňovala tento volný pohyb, ale většinou tady existuje otevřenost pracovních trhů eh, vůči cizincům. Už jsem hovořil o zemích Perského zálivu. Libie. ano, vy jste řekl, že Libie bývala transitní zemí. Já bych s tím nesouhlasila, abych řekla, že Libie eh, byla zejména cílovou zemí eh, protože před Kadáfím byla Libie nesmírně důležitou zemí pro zaměstnávání eh, pod regionu a celou řadu zemí na jih od Libie ale a stávala se potom ale ta, čím dál tím víc transitní zemí. E, pohyb libyců z Libie, to je také důležitá otázka. E, máme některá čísla, oni se nechtějí registrovat jako uprchlíci. Víme, že tady máme libijské obyvatelstvo v Egyptu a v Tunisku. E, Tunisko nedávno zpracovalo studii pro odhadu potřeb a socioekonomického statutu Libijců Tunisku. Eh, velice ráda se s vámi o to podělím, bude-li vás to zajímat, ale eh, čísla jsou ohromná, ale oni jsou, eh, nejsou tedy registrováni z celé řady důvodů, také proto, že tady existovala už historicky tato tradice přeshraniční výměny. My spolupracujeme s Libii a e, také mm, jsme byli evakuováni do Tuniska v současné situaci, ale známe určité lokality v Libiu a pracujeme také v záchranných akcích, pomáháme lidem, kteří byli zachráněni libijskou to migrants in detention centers and we... pobřežní stráží. A spolupracujeme Máme pom- programy pomoci pro libijská společenství eh, při eh, vysídlování migrace a také máme repatriační programy pro migranty, kteří si přejí vrátit se do zemí svého původu. Eh, takže v této oblasti působíme taky za podpory fondů OSN a byli jsme schopni tedy udržet naši přítomnost a naši práci pro migranty i v Líbii. Nedomnívám se, že bych tady měla dávat můj názor na summit z Valety vy e, máte významné hosty z Maroka, z Egyptu, kteří budou schopni vám sdělit jejich názor, ale my se domníváme, že je tady potřeba takového dialogu. Domníváme se, že potřebujeme takovou platformu pro pokračování, abychom e, přiváděli k sobě země v nejrůznějších formách, v nejrůznějších Eh, typech jednání, aby jednali u kolatého stolu. Eh, protože když se podíváme, vztahy eh, těch zemí kolem středozemního moře se velice liší, ale je třeba říci, že realita je viděna v jedné oblasti tak, ale v druhé oblasti není sdílen tento pohled na skutečnost jako takovou. Jaká je moje realita, jaké jsou vaše reality, jak je můžeme konfrontovat a jak můžeme vyřešit tento problém, abych to definovala obecně a myslím si, že toto všechno by mohlo přispět k řešení. A doufám, že zpráva, která byla napsána mm, také ve výboru, toto bude ve spatrnosti v rámci širšího pohledu e, s ohledem na partnerství, které musí také začlenovat bezpečné cesty pro celou řadu kategorií, a e, které jdou nad rámec té definice uprchlíka. Myslím si, že jsem pokryla otázky týkající se zemí Perského zálivu a myslím si, že řada věcí lze vysvětlit tím, jak to vypadá s oficiální registrací a jaká je opravdu realita, protože e, systémy počítání se od sebe liší, protože i legální rámec v jednotlivých zemí se liší. A zpět ještě k zemím, Perského zálivu, ten systém kafala, o kterém jste možná slyšeli, to je takový dárcovský či dotační systém eh, související se eh, působením zaměstnavatelů. Bylo to ale nahlíženo jako velice problematické ze strany různých organizací bojujících za lidská práva, jako by tady docházelo k potenciálnímu vytváření velké závislosti, která může vést ke zneužívání. A e, my jsme se snažili e, podněcovat reformy v těchto zemích a došlo k takovým úvodním krokům, například v Bahrajnu, ale zůstává to realita kafala. Není nahlížena jako legální rámec v řadě států. Ale myslím si, že třeba podívat se na to blíže, a, a, protože bude ještě dlouho trvat, než bude vytvořen skutečně férový systém pro otázku imigrace. Když se podíváme e, na země Perského zálivu, e, tak můžeme říci, že 80% e, lidí, kteří tam pracují, jsou imigranti, což je velice specifická situace. Doufám, že jsem tedy pokryla všechny otázky a chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat za vaše zajímavé otázky. Děkuji mnohokrát. Já mám jenom krátkou otázku k postupu. Když vyhotovujete takovou studii eh, s čísly a fakty a potom máte určité závěry, eh, dáváte sami za sebe potom doporučení dotyčným vládám, nebo čekáte, až oni se na vás obrátí, nebo prostě dochází vůbec k nějakému následujícímu kroku? Report, we, um, we, we, this was an Takže konkrétně eh, tato zpráva eh, je plodem úsilí několika organizací, je to IOM a také ekonomický výbor, ekonomický výbor OSN pro západní Asii Zejména to byl ale pokus vytvořit jakýsi přehled toho, co víme, co je v tom regionu k dispozici a potom v naší další práci budeme působit na úrovni jednotlivých zemí. Máme kanceláře ve 12 eh, arabských státech, eh, takže na základě našich zjištění jsme schopni eh, dávat doporučení vládě tam, kde to bude vítáno a kde to bude po nás žádáno. Máme data a analýzy i co se týče některých dalších kapitol, takže máme to čím podložit. Vytváříme tak vlastně určitou platformu. Pracujeme s různými tématy, jako jsou i zákony. To je v IOM náš běžný pracovní postup a tam, kde má vláda zájem, tak poskytneme data a výsledky rešerší, jako je například tato. Děkuji. Tím je tento bod pořadu jednání u konce a přecházíme rovnou k bodu dalšímu. So our next item is item number 12. Takže na řadě je bod číslo 12, což je výměna názorů o výsledcích eh, akčního plánu z Valety, zejména o spolupráci EU s třetími zeměmi. Eh, dnes budeme diskutovat o Maroku a Egyptě a mě je ctí tu přivítat paní Mbarku Buajda, ministrini při Ministerstvu zahraničních věcí a spolupráce Marockého království a jeho excelenci velvyslance Hishama Badra, eh, což je náměstek ministra zahraničních věcí pro mnohostranné záležitosti Egypta. Okay, until recently, um... Vítejte. Až do nedávna uh, vaše dvě země zhlídali tzv. rabatský a chartumský proces, což jsou politické dialogy e, s zeměmi podél západní a východní migrační trasy. To jsou dialogy, které organizovala Evropská unie na základě globálního přístupu k migraci a mobilitě, který byl schválen Radou pro všeobecné záležitosti 3. května 2012. Chtěl bych připomenout, že rabatský proces byl spuštěn v roce 2006 a združoval vlády 55 evropských afrických zemí, zatímco chartumský proces začal v listopadu 2014, vede ho pět eh, evropských zemí, Francie, Německo, Itálie, Malta, Spojené království a také tam pět partnerských zemí, Egypt, Eritrea, Etiopie, Jižní Sudan a Sudán vnější aspekty evropské migrační politiky a snahy eh, řešit prvotní příčiny migrační klize na globální, evropské a regionální úrovni, to jsou hlavní priority eh, tohoto výboru. Migrace eh, je stálou složkou evropských vnějších vztahů a spoluprací s třetími zeměmi, právě tak jako multilaterálních i bilaterálních diskuzí. Pracuje se na společné zprávě AFET DV o migračních trasách a roli e, evropské vnější činnosti. A e, náš výbor e, velice rád vyslechne váš názor na nedávné kroky komise k zavedení partnerského rámce pro migraci mezi Evropou a třetími zeměmi. Maroko je jednou z 16 prioritních zemí, společně mimo jiné s Alžírskem a Tuniskem, na které má tento nový přístup cílit. A domnívám se, že dialog na na vysoké úrovni o migračních krocích eh, eh, musí proběhnout, eh, nebo již proběhl s Marokem i Egyptem. Loni v listopadu vznikly závazky na samitu ve Valetě a Rada pro zahraniční věci už diskutovala o její implementaci. Téma migrace se pravidelně vrací a druhá výměna názorů se bude konat 14. listopadu na schůzi Rady pro zahraniční věci vznikají plány na e, ochranu lidí, kteří trpí dlouhodobým vysídlením a e, na rozšíření kapacit hostitelských zemí do poloviny roku 2016. E, také vznikl závazek zorganizovat workshop o usnadnění víz v rámci těchto procesů. Eh, ta dnešní výměna názorů je příležitostí k tomu informovat eh, poslance Evropského parlamentu o pokroku v implementaci Valeckého akčního plánu a o závazcích jednotlivých účastníků, včetně Evropské unie. Je to také příležitost poskytnout parlamentu eh, své názory na globální pohledy na bez, tyto migrační toky, které nemají obdobu od druhé světové války. Před schůzí valného schromáždění schromáždění OSN 19. října v New Yorku. Takže teď vás požádám, paní Buajda, abyste si vzala slovo zhruba na 10 minut a potom pan velvyslanec Badr promluví hned po vás. Máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, poslanci Evropského parlamentu, členové vašeho výboru. Dovolte, abych vám poděkovala za pozvání. A zároveň za to, že mám tuto příležitost vyměnit si s vámi názory, pokud jde o výzvy v oblasti migrace, které se týkají našeho kontinentu, afrického, ale zároveň Středomoří a Evropy. Vy jste se, vážený pane předsedo, úvodním slovu zmínil o různých procesech, do kterých se zapojil i Marok, zapojilo i Maroko. Zmínil jste se o summitu ve Valetě, který se snažil právě přiblížit rozprávu mezi našimi kontinenty, Afrikou a Evropou. A to na základě principu solidarity všech a zároveň zodpovědnosti každého jednotlivce. To je zásadní a je to zároveň nesmírně důležité. To znamená, ty principy odpovědnosti toho, že se zhostíme celého úkolu solidárním způsobem všech těchto výzev, které se týkají migrace a našich dvou kontinentů. Ano, máte pravdu. Summit ve Valetě rovněž konfrontoval regionální a podregionální procesy. Je to především ten rabatský proces, o kterém jste se zmínil, a zároveň kartumský proces, o kterém jste se zmínil. A zároveň jsme zde zdůraznili samozřejmě i řízení těchto migračních toků, které samozřejmě mm, se netýkají pouze humanitárních, urgentních záležitostí, ale zároveň určitého dlouhodobého úkolu, určitého úkolu, kterého se musíme zmocnit, kterého se musíme zhostit a který musíme dlouhodobě řešit. Pro nás, pro nás jeden z klíčových prvků, vy jste se zmínil o valetě, samozřejmě tam se, jsme se zabývali okamžitými procesy, okamžitými impulzy, ale zároveň tím, že budeme řešit eh, klíčové problémy a důvody migrace. Samozřejmě, že to je propojené s určitými senzačními mediálními uh, obrázky, které vidíme, samozřejmě, že víme, že tato migrace je v důsledku politické nestability celého regionu a mezinárodní společenství se snaží nalézt řešení těchto konfliktů v daném regionu, ať už je to v Libii, v Syrii, nebo například v Jemenu, nebo v jiných zemích na africkém kontinentu především. To znamená, že samozřejmě, že kromě toho, že teda je zde i ta mediální, medializovaná stránka okamžité dopady migrace, tak je důležité se zabývat důvody, skutečnými důvody migrace, které velice často jsou právě ekonomického charakteru, sociálního charakteru, společenského charakteru, demografického charakteru jsou to rovněž důvody propojeny s klimatickými změnami a v podstatě představují většinu důvodů, které nutí lidi migrovat a stává a že se z toho stává každodenní problém, který se nezastaví ani dnes, ani zítra. Čili Ano, my samozřejmě vedeme ten rabatský proces a naše země samozřejmě migraci zažívá od jak živa byli jsme i téměř takovým vývozcem migrantů, i takový ve období jsme zažili, stáváme se transitní zemi a čím dál tím více dokonce i cílovou zemi. A my se snažíme nahlížet na celou problematiku trochu jiným způsobem. Je to fenomén, který samozřejmě je dlouhodobého charakteru. Potřebujeme proto nalézt dlouhodobé řešení těchto problémů a příčin. A právě proto tento přístup musí být multidimenziální. A zároveň si musíme uvědomit to, že Afrika, která je hlavním zdrojem migrace, že bychom se na to měli dívat spíše jakožto na určitý potenciál a ne na problém, ne jakožto na problém. Jednak je to ekonomický zdroj, je to zdroj ekonomiky, růstu ekonomiky celého našeho kontinentu a zároveň z demografického hlediska by to mohlo znamenat příliv aktivního obyvatelstva a zároveň je zde i obrovský potenciál integrace Afričanů ve světě, ale zároveň v Africe, protože většina migrace, o které hovoříme, je vlastně vnitroafrická migrace i podle statistických údajů více než 50 migrantů či africké migrace probíhá mezi africkými zeměmi. Čili Samozřejmě, že musíme reagovat především na všechny tyto důvody, příčiny, musíme o tom hovořit, musíme nalézt řešení, o to se snažíme, snažíme se o to od roku 2006 eh, rabatským procesem, ovšem v Maroku to začalo ještě mnohem dříve, již na počátku eh, roku 2000, od roku 2000 tento migrační tok, který přicházel do Evropy, přicházel především z Maroka. A my jsme od roku 2003 již věnovali ohromné úsilí nejenom pokud jde o opatření kontroly na hranicích, ale zároveň jsme zahájili interní reformy, které by nám umožnily především tyto nelegální migranty marocké stáhnout zpět k nám a zároveň jsme v, té, v, tomto obl, v této oblasti a od tohoto období se eh, staly určitou cílovou zemí i pro jiné subsaharské země. Po Valetě připravujeme COP22. Pro nás to bude další příležitost další možnost diskutovat o tomto tématu a zároveň nalézt reálná řešení, jež by umožnili řešit migraci a samozřejmě, mm, jak jsem se o tom zmínila na počátku, i reakce na klimatické změny, dezertifikace, nedostatek vodních zdrojů, to všechno působí rovněž na migrační toky mnohem více, než se dovedeme představit, především v Africe. To jsou témata, o kterých budeme diskutovat na půdě COP22, ale zároveň i na fóru, který společně organizujeme i s, i s Německem v roce 2017-2018. Zároveň, jak se o tom zmínil i pan předseda na konferenci na konci září, která nás čeká v New Yorku. Čili já jsem Maročanka a zároveň zastupuji svou zemi oficiálně a ráda bych řekla, jak je náš přístup, přístup Maroka. To znamená, my vycházíme skutečně z tohoto obrázku a z takového otevřeného přístupu, který se týká celého našeho kontinentu. My jsme zahájili národní strategii od roku 2006, která se konkretizovala arabackým procesem, Umožnili jsme zredukování o více než 95 v oblasti nelegální migrace a zároveň díky těmto procesům jsme zahájili takový proces reflexe ohledně celé migrace. Protože u migrace nehovoříme pouze o nelegální migraci, která musí být omezena v konkrétním čase. Je to rovněž migrace, která je legálního charakteru, regularizovaného charakteru. Samozřejmě, že bychom měli chránit legální migranty, ať už je to v Maroku či jiných afrických zemích nebo v Evropě. A zároveň nesmíme zapomínat i na otázku bezpečnosti, protože hovoříme i o nelegálních pašerácích, těchto gangzích, které, na které musíme reagovat a proti kterým musíme bojovat. Právě od roku 2006 využíváme tento mnohačetný přístup a aplikovali jsme a implementovali hloubkové reformy, které umožní reagovat u nás přímo na místě na tyto problémy a jsem nesmírně ráda, když hovoříme o Valackém samitu, že nám tento summit umožnil zahájení určitých konkrétních společných bilaterálních iniciativ regionálního charakteru, které umožňují řešit problém u nás, kolem, e, to znamená s našimi sousedy, například nigerský přístup, etiopská iniciativa, které umožňují právě tuto práci sousedních zemí, která je zásadní, protože samotná země žádná země sama o sobě nemůže reagovat na problémy migrace, nemůže nalézt veškerá řešení. Ovšem my společně, a to je právě ten princip solidarity, o kterém jsme se zmínili, společně můžeme nalézt potřebná řešení. Maroko, jak jsem se o tom zmínila, od roku 2006 zahájil tuto novou národní strategii, která pokrývá problémy migrace, čili byl to i teda ten společný rabatský postup. A dále je to kontrola migrace, redukce této migrace na hranicích a zároveň je to princip spolupráce. Máme úžasnou spolupráci například se Španělskem a to na všech úrovních. Netýká se to pouze pohraničních kontrol. Zároveň nám to umožnilo regularizovat a strukturovat Eh, migraci a umožnilo nám to vytvořit takzvanou oběhovou migraci. Chráníme jednak migranty samotné, zároveň chráníme zdravé prostředí, které, ve kterém probíhá migrace a zároveň využíváme výhody eh, této migrace, která poté přináší přidanou hodnotu a umožňuje lepší integraci migrantů. Dále jsme zrychlili úsilí Určitě víte, že Marok Maroko provedlo institucionální ekonomické reformy, společenské, politické reformy. A všechny tyto reformy umožnily Maroku stát se cílovou zemí. Co to znamená? Čím dál tím více máme i u nás migrantů z různých zemí, nejenom ze subsaharské Afriky, kteří se u nás usazují od roku 2013 a díky tomu, že Mohamed VI, náš král, vedl celý tento proces, nám umožnilo regularizovat této oblasti legální migrace skutečně mnoho, regularizovat situace mnoho uprchlíků a migrantů. Já jsem eh, přišla na konci vašeho prvního tématu to znamená, eh, máme k dispozici ta čísla z HCR a v podstatě i eh, jsme jim poskytli veškeré údaje, které se týkají Eh, tohoto řešení eh, u nás v Maroku. Dále zde máme oficiální úřad pro uprchlíky, pro migranty, kde dochází k registraci těchto lidí. Zahájili jsme tento proces regularizace jejich pobytu u nás na základě různých podmínek. Jednak jsou to ženy, starší osoby a děti migrantů, kterých se tento proces týkal. A dále je to určitá regularizace či legalizace studentů nebo lidí, kteří u nás pracují kteří se, jsou součástí aktivní populace. Za méně než eh, šest, eh, za méně než tři roky jsme eh, tímto způsobem legalizovali situaci 2700 lidí a zároveň jsme pracovali na oblasti integrace těchto lidí v naší společnosti různá ministerská partnerství jsme zahájili různé ústavní oblasti, radu pro, prá, pro lidská práva, která eh, toto všechno nám umožnilo, aby tito lidé měli přístup k, k práci, k zaměstnání, na bydlení, sociální služby, přesně tak jako Maročané a zároveň se snažíme o harmonizaci naší legislativy v tomto ohledu, tak abychom mohli umožnit eh, konkrétní práva těmto migrantům na našem území v souladu s mezinárodními standardy. Náš parlament nedávno schválil zákon, který bojuje proti obchodování s lidskými bytostmi a my pokračujeme v tomto úsilí vlastně neustále. Dochází k další registraci v rámci tohoto úřadu těchto migrantů, uprchlíků a tato čísla budou neustále narůstat. Čili dámy a pánové, toto je několik informací o tom, jak to u nás vypadá u nás na jihu, nebo alespoň teda v jedné z těchto jižních zemí skutečně se snažíme, aby náš hlas zazněl jasně, abychom rovněž se podíleli a sdíleli toto úsilí s ostatními zeměmi regionu. Zároveň je důležité, jak jsem se o tom zmínila na počátku mého vystoupení, Eh, aby eh, tato migrace v podstatě, eh, aby jsme si uvědomili, že je to realita, realita, která nesmizí, kterou musíme řešit, na kterou musíme reagovat. My samozřejmě mm, víme, že je to nový fenomén, 21. století je stoletím, které mm, bude právě stoletím tohoto fenoménu. Musíme to akceptovat, musíme akceptovat i svobodný pohyb lidí a samozřejmě doufat a snažit se o to, aby nám to přineslo čím dál tím více bohatství a blahobytu. Myslím si, že jsem trošku překročila svůj čas, no, pou, takže vám děkuji za pozornost, jenom pouze o 30%, a to vůbec nevadí. A nyní, mm, pane velvyslanče, prosím. Thank you, Mr. Chairman, and, uh... Děkuji, pane předsedo. Děkuji moc krát za pozvání, které jsme velice rádi přijali v zájmu přátelství, spolupráce a vzájemného respektu, což jsou vztahy, jimž se těší Evropská unie a Egypt. Je to skvělá příležitost vyměňovat si názory na velice důležité téma, kterým jsou uprchlíci a migrace. Já do značné míry souhlasím s mnohým z toho, co právě řekla má kolegyně paní ministrině z Maroka o rabatském procesu a právě tak eh, bych chtěl pozdravit kolegyni z IOM, která je umístěna v Kairu, eh, v Kávkvartu v Káhyře a zabývá se chartumským procesem. Gratuluji k skvělé roli, kterou eh, zastávají a velice rádi se zapojujeme do aktivit OSM. Vážíme si partnerství a přátelství s Evropskou unii a vyváženého přístupu všech institucí, včetně Evropského parlamentu, s ohledem na strategické vazby a společné hrozby, kterým čelíme. Je zapotřebí v, zájmu, v duchu vzájemného respektu spolupracovat. Doufáme, že Evropská unie může v tomto směru eh, zaujmout pozitivní, konstruktivní přístup a postavit se výzvám, kterým čelíme v našem společném sousedství školství a budeme hledat konstruktivně a pozitivně řešení těchto problémů dnešní debata probíhá v době, kdy miliony lidí v Africe, na Středním východě a v rozvojovém světě jsou postiženy problémy eh, rozvojového světa, globálního světa. Jsou to pra, jejich právo na rozvoj, eh, diskriminace, rasismus, hrozba extremismu a terorismu, eh, zahraniční eh, okupace. Podívejme se na tento problém z mnohem širší perspektivy. Všichni si uvědomujeme, eh, my i vy, že nedávný vývoj událostí ukázal, že problémy či konflikty, které se zdají vzdálené, jsou blíže, než si myslíme. Nic to nedokládá lépe než tři body, o kterých diskutujeme. Terorismus, migrace a uprchlíci a extremistické ideologie. To má dopad na nás všechny a žádá si to mnohem koordinovanější reakci, která začne tím, že si uvědomíme, že jde o společný problém, který potřebuje společné řešení a že eh, si nebu, ne, ne, že nebude stačit vzájemně na sebe ukazovat prstem a přehazovat eh, na sebe vinu. Eh, to nestačí a právě v tom spočívá jaksi ta valecká strategie, to valecké myšlení. Otázka, jak se Afrika a Evropa může spojit eh, v dlouhodobějším horizontu, nikoli pouze za krátkodobými cíly, jako je otázka, co dělat s uprchlíky. Přistoupím teď k otázce migrantů a uprchlíků. E, to je problematika Egyptu velice dobře známá. E, vy jste od kolegyně z IOM slyšeli nějaká čísla. Já vám mohu říci, že v Egyptě momentálně hostíme 5 milionů uprchlíků a migrantů. 5 milionů, včetně 500 tisíc Syřanů. IOM se většinou soustředí na syrské uprchlíky v debatách, proto ta, to číslo 5 milionů se tam neobjevuje. Jsou do toho zahrnutí Sudánci, Iráčané, Libíci, Somálci a tak dále. Z toho je 500 tisíc Syřanů. A těch 500 tisíc Syřanů, kteří žijí v Egyptě, ti nežijí v táborech, ti e, žijí e, bok po boku svých egyptských sousedů, mají dotované zdravotnictví a školství a ty náklady činí zhruba 300 milionů dolarů e, na rok. To je e, cena této zátěže. Nicméně jsou součástí naší společnosti a my budeme i nadále dostávat e, svým povinnostem a nebudeme se snažit jako některé další země handlovat a smlouvat. V uplynulých letech došlo také k nárůstu žadatelů o azyl eh, nebo nepravidelných migrantů do Egypta, tak jako do Evropy. Je to samozřejmě kvůli válce, chudobě a nestabilitě na Středním východě a myslím si, že egyptský přístup k tomuto problému je eh, udržitelný, komplexní a eh, konstruktivní. Zabývat se pouze bezpečnostním aspektem, tedy pohraniční kontrolou a intervencemi, to by neměla být, to by neměla být jediná odpověď, protože nedostatek eh, pravidelných migračních příležitostí požene lidi do rukou pašeráků a obchodníků s lidmi, což bude mít za následek násilí a vykořišťování. Uprchlíci by měli dostávat adekvátní ochranu podle mezinárodního práva a měli by dostat šanci na slušný život v hostitelské zemi a na integraci. Domníváme se, že e, řešení problému migrantů musí být řešením prvotních příčin. E, znovu to opakuji, když to bylo řečeno moc krát. Prvotní příčiny, jako je vyřešení krizí, například v Syrii, vymícení chudoby, ekonomický rozvoj, vytváření pracovních míst pro mladé, více příležitostí pro ženy, rozšiřování míru a stability v regionu Současná debata o e, nepravidelných migrantech a azylantech v Evropě navíc posiluje islamofobii, xenofobii a rasismus v Evropě, což nám dělá starosti, může to vést k etnickému a náboženskému extremismu. V Egyptě jsme přetížení e, počty e, uprchlíků a migrantů, kteří přicházejí nebo kteří odcházejí do Evropy. To je výsledkem dohody s Tureckem. Uzavření balkánské trasy a e, s dohodou se Severní Afrikou se zvýšil tlak na Egypt. A proto počet imigrantů a uprchlíků, kteří přicházejí do Egypta jakožto do transitní země anebo cílové země, se zvýšil. A to vlivem těchto dvou dohod. Takže například počet lidí, kteří chtějí získat status uprchlíka v Egyptě od UNHCR, je 800 denně. 800 lidí denně žádá o uprchlický status v Egyptě. Takže jde o cílovou zemi. A kromě toho jsou tu lidé, kteří přijdou a chtějí pokračovat do Evropy. Jenom za poslední tři měsíce egyptská pohraniční stráž zastavila víc než pět tisíc eh, ilegálních migrantů, kteří chtěli do Evropy z různých egyptských přístavů. To neznamená, že jiní neuspěli. Ano, i další uspěli, ale já vám jenom chci dát představu o těch číslech. Nikdy žádný systém není stoprocentní, ale byly dny za poslední tři měsíce, kdy jsme zadrželi i 400 lidí, kteří chtěli do Evropy. Takže jsme pod velkým tlakem, snažíme se, jak můžeme, nicméně ten tlak je velký. za letošní rok počet migrantů do Evropy ze severní Afriky činil 110 tisíc lidí. 90% z nich šlo z Libie. 10% z Egypta. A z těch 10%, což je asi 10 tisíc lidí, 90% nejsou egyptiané. Takže zhruba tisíc z nich jsou egyptiané a ti ostatní ne. Egyptský přístup k tomuto problému spočívá na třech hlavních pilířích. Národní řešení, regionální řešení a mezinárodní řešení. Na národní úrovni si uvědomujeme eh, už eh, Brzy jsme si uvědomili už v roce 2010, že je potřeba bojovat s pašeráky lidí a e, rozbíjet e, jejich kruhy. Od roku 2010 máme zákon, e, Národní výbor a strategii na boj proti obchodu s lidmi a pašeráctví. Pašeráci dostávají tresty, putují do vězení. V těchto dnech Parlament eh, přijímá další zákon na boj proti ilegální migraci. To je zákon, který stanovuje tresty pro pašeráky nesahá žádným způsobem na oběti, na imigranty, ale trestá pašeráky. Kromě toho samozřejmě probíhají informační kampaně v rámci národní strategie. Takže to jsou dva hlavní mechanismy na národní úrovni. Na jedné straně e, proti, proti pašerákům a obchodníkům s lidmi a na druhé straně proti ilegální migraci. E, kromě toho samozřejmě přijímáme uprchlíky, nakládáme s nimi jako s egyptiany, ale snažíme se co nejvíce těch imigrantů zablokovat a zabránit jim e, cestovat dál, v čemž ale nedostáváme dostatečnou podporu. Eh, některé země, které s vámi sousedí, dostaly 6 miliardovou pomoc eh, prostřednictvím Evropského akčního plánu. Nicméně eh, my dostáváme dvě, dva, dva, dva miliony oproti těm 6 miliardám. Takže na regionální úrovni se dostávám k chartumskému procesu. To je problém afrického regionu. My v africkém rohu to musíme řešit. Není to jen na Evropanech. Co můžeme my v africkém rohu dělat eh, s tímto problémem? Proběhlo mnoho schůzí v Sharm v Egyptě, před několika měsíci se konala schůze afrických ministrů eh, ze zemí afrického rohu a z Africké unie a tam se debatovalo o tom, co dělat eh, s pašeráctvím a obchodníky s lidmi. mnohé země afrického rohu eh, mají strategie, takže ta sklenice je z poloviny plná. Určité věci se staly, o nich můžeme diskutovat v otázkách a odpovědích, ale hodně toho ještě zbývá udělat. Egypt těm zemím pomáhá. Přestože máme obrovské ekonomické problémy, tak už jsme zorganizovali 11 školicích programů pro africké země a vyškolili zhruba 250 eh, afrických policistů, vojáků i civilistů eh, v oblasti migrace a boje proti migraci. Dále Valeta. Eh, poslanci se často ptali dnes mě, jak Egypt hodnotí Valetu. Já to řeknu upřímně. My, jakožto předsedové chartumského procesu, si uvědomujeme, že je důležité, aby afričtí lídři ve Valetě měli pocit, že Evropa je potřebuje. Že to není tak, že Afrika potřebuje Evropu, jako tomu bývá obvykle, ale i, že e, Evropa potřebuje Afriku. Když pan Pierre Vimo společně s námi a kolegy z Maroka to sestavil ty procesy Evropa, Rabat, Chartum, my jsme říkali, my nechceme krátkodobou nápravu. Chceme udržitelné eh, nové vazby, nové partnerství mezi Evropou a Afrikou. Proto těch pět složek valety tomu odpovídá. Je to integrovaný balíček. Někdo říká rozvoj, rozvoj, rozvoj, prvotní příčiny. Bez řešení prvotních příčin to nevyřešíme. Musíme odstraňovat krize, podporovat rozvoj. To je ten první pilíř. Druhý, legální migrace. Klíčovým prvkem k řešení nelegální migrace je dávat příležitosti k legální migraci, protože když zavřete všechny dveře, lidi k vám půjdou okny. E, to je e, to druhé, na čem se dohodlo ve Valetě. Za třetí, ochrana migrantů. Ať už e, jde o e, uprchlíky, anebo o migranty, kteří mají určitá práva. E, to je oboustranně výhodná situace. Afrika a Evropa se společně angažují v boji proti pašerákům, to je situace win-win. A za čtvrté, dobrovolné navracení, o to má Evropa velký zájem. To je tedy dlouhodobá perspektiva, tím bych chtěl skončit. Podle mého názoru máme příležitost, pokud bude valeta správně implementována. A to všeobecně ne tak, že Evropa řekne, podívejte se, nás zajímá, jak zastavit uprchlíky, anebo že by Afrika říkala, nás zajímají jenom peníze. Tak takhle by to nefungovalo. Musí to být udržitelné partnerství spočívající na těch pěti eh, pilířích. To by byl rámec pro budoucnost. Jak to synchronizovat? Jak synchronizovat valetu s tím, co se děje v rámci Rabatu nebo Chartumu? To si myslím, že je hlavní výzva pro nadcházející roky nebo měsíce starat se o to, aby pokračovala nejen Valeta, ale i Chartum, i Rabat a aby se to vzájemně doplňovalo. Existují také bilaterální dohody mezi africkými zeměmi a evropskými zeměmi. Jak eh, zmaximalizovat takovéto kom- komplementarity a vyhnout se zdvojování. To je hlavní výzva. My v Egyptě se domníváme, že současná úroveň spolupráce není dostatečná. Pokud bychom chtěli eh, to, ten problém řešit vážně, potřebujeme mnohem více spolupráce, širší rámec spolupráce. My to myslíme vážně, vážíme si dialogu a velice rád si poslechnu reakci vážených poslanců. Omlouvám se panu předsedovi, že, jste překročil, že jsem překročil stanovený čas. Děkuji vám mnohokrát a slovo má náš spravo, paní, naše spravodajka paní Valenciano. Děkuji mnohokrát. Děkuji oběma řečníkům. Oba dva jsou uh, zástupci zemí, které mají mnoho co říci v nové perspektivě, kterou musí eh, Evropská unie mm, zohlednit a přijmout. Nová perspektiva týkající se uprchlictví, nuceného přesídlování a migrace. Pravdou je, jak už na to poukázala paní Marocká, Marocká paní ministrině, že její země je příkladem pro to, jak země se může stát eh, zemí, která přijímá emigranty, když předtím z ní imigranti, imigranti odcházeli a jak se může stát také transitní zemí. A proto tady eh, disponuje Maroko velice různorodými zkušenostmi, když si uvědomuje samozřejmě potíže, který Maroko čelí v tom zadržování enormního toku imigrantů, kteří pravděpodobně nedorazí až do Evropy, ale především tedy vlastně do Španělska, Itálie. Proto je eh, ta analýza, kterou, na, kterou dělá, je nesmírně důležitá, ta analýza té nezbytnosti Ehm, bojovat s, fenom, s tímto fenomenem z hlediska dlouhodobé perspektivy a samozřejmě zohlednit ty aktuální potřeby eh, osob. Dlouhodobá a krátkodobá řešení mají jednu eh, věc společnou, sice měly by být zahájeny stejný den. Ale tady máme velké pochyby právě co se týče dlouhodobé politiky z našeho pohledu. Eh, zda tedy Evropská unie se skutečně do toho pouští s dostatečnými prostředky eh, v tom dlouhodobém rozměru. A to mě přivádí k tomu, abych vyzdvihla slova, eh, která zde již řekl pan egypt, egyptský pan ministr, že tady nemůže být pouze náhle takový, že vy budete kontrolovat tok imigrantů a my vám dáme peníze na to, abyste to dělali, protože to by samozřejmě nefungovalo. Máme tady příklad Turecka a mm, nad legální politické a morální pochybnosti, které máme, e, co se týče dohody s Tureckem. Dobře, můžeme dát nějakou překážku e, k Turecku, ale vidíme, že imigranti, emigranti přicházejí z Egypta a z Libie a to je trasa, která je daleko nebezpečnější v daleko nebezpečnějších tedy podmínkách a proto také procent stroskotání lodí eh, je daleko vyšší než těch, kteří při, které připlouvají z Turecka. Viděli jsme, jak to vypadalo v posledních týden, týdnech eh, protože eh, toto přeplouvání je v této trase enormně nebezpečné vidíme masivní odchod lidí z vašich zemí, ale je jasný, že čím více eh, Eh, Braným zavřeme, tím nebezpečnější trasy a nové budou nalézat. Bilaterální i multilaterální eh, snahy o řešení situace jsou pozitivní. Samozřejmě, že nemůžeme vyřešit všechno. Mohu vám říct, že Evropský parlament nedisponuje veškerou informací o dialozích, které probíhají. Eh, také jsme přemýšleli o významu meziregionálních dohod. Eh, jinak řečeno, eh, aby ty země, které nejvíce trpí dopadem, měly také tu schopnost účastnit se rozhodování o jejich vlastním regionu, protože to by byl nejužitečnější přístup, jakým bychom to mohli podpořit z Evropské unie. mě mm, nejvíce zajímá to, co je spíše politické povahy. Domníváte se, že Evropská unie by měla načetnout svou politiku v příštích letech jiným způsobem? Co si myslíte, že postrádá politika Evropské unie s ohledem na vaše konkrétní země eh, v prostoru kontroly hranic, ale také eh, v eh, nakládání s osobami, které přicházejí ze zohlednění lidských práv. Jak hodnotíte to, co teď děláme? v perspektivě toho, že vy oba jste řekli, že na to třeba nahlížet na dlouhodobou perspektivu, protože jedina, ta, jedně tak se může dospět k reálnému řešení toho problému, kterému čelíme. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A nyní pan kolega Pancery, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, se velice rád dozvěděl názor našich hostů. Eh, velice mě těší, že přišli, ale mně se teď jedná o následující věc. Eh, my jsme chválili summit i mm, výsledky summitu, ale dojem zůstává, že ať už stanovíme jakékoliv cíle, chybí tady určitá koherentnost. Eh, protože možnosti pro spolupráci jsou nepatrné navzdory návrhu, aby tady došlo k novým investicím eh, v řádu miliard pro Afriku. Ale to souvisí s mobilizací soukromého kapitálu. Vlastní financování, to jsou tyto svěřenecké fondy pro nouzovou situaci související s migrací Tady bylo vyčleněno 9 miliard eh, na eh, pět let pro 28 zemí a to se mi zdá být je paradoxní. Tento fond bude eh, označen jako takový fond pro situace nouze, kdy právě Elena řekla, že my všichni velice dobře víme, že to je strukturální problém a dlouhodobý problém a je třeba, abychom se pouštěli do řešení důvodu a příčin vykořišťování lidí, vykořišťování životního prostředí, e, bída. To jsou důvody pro migraci. Plán z Valety hovoří o těchto tématech. Část prostředků bude vynaložena na řešení tohoto problému, ale e, není to koherentní. To je takový druhý paradox. Potom tady máme Evropskou unii, která na jednu stranu vyžaduje od třetích států lepší spolupráci pro lepší eh, řízení migračních toků, ale na druhé straně eh, se požaduje, aby eh, se podepisovaly dohody o obchodním partnerství, které spochybňují možnost zaměstnávání. A když eh, nevyjdeme z tohoto rozporu, a sice co možná nejrychleji, abychom zabránili tomu eh, nejhoršímu, potom eh, vznikne obecná nedůvěra, zejména v oblasti mezinárodních vztahů a v očích veřejnosti těchto zemí. Já bych se rád vyslechl k tomu váš názor. Můžeme souhlasit s evropským směrováním, jsou-li věci jasné, a pak bude přátelství pokračovat i nadále. Ale problém se bude vždycky znovu objevovat z hlediska těch nejrůznějších zájmů. Děkuji mnohokrát a není pan poslanec Preda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, rád bych poděkoval našim dvěma hostům a zejména děkuji eh, paní ministrině z Maroka, která nedávno byla velice aktivní eh, ve spolupráci mezi Marockým a Evropským parlamentem. Děkuji mnohokrát za vaše příspěvky. Musím říci, že jsem si s uspokojením vyslechl naše hosty a jejich zkušenosti z Maroka a z Egyptu a zároveň oba se obraceli eh, k té nezbytnosti, exist- eh, koherentnosti protože pomoc byla rozhodnuta v nejrůznějších formátů, před, formátech, především tedy v summitu ve Valetě takřka před rokem. Zajímavé je, že opravdu, když se kombinují eh, srozumitelnější vize, eh, které jsou dlouhodobé, ale jdou ruku v ruce s krátkodobými možnostmi řešení, protože Valeta také řekla, na to nelze zapomenout, že je třeba zacílit naprosto jasno řešení problémů, je jistě důležité Eh, mít i dlouhodobé ambice, ale je třeba nalézat krátkodobá řešení, protože čelíme eh, realitě a musíme tedy eh, spolupracovat. Tady existuje 16 iniciativ, některé ještě nebyly zcela implementovány. Máme tady ještě čtyři měsíce až do konce roku ale já bych si velice rád vyslechl váš názor, tedy názor našich obou hostů, eh, na dynamiku, která tady vznikla po samitu z Valety. Co vidíte, jak, jakou iniciativu považujete za nejsolidnější, protože byla rozvinuta celá řada iniciativ, které mají pokračovat do konce roku, ale které se velice liší. Máme tady vlastně pět eh, směrů, eh, které nám právě eh, přednesl pan ministr z Egypta. Eh, náš drahý předseda z výboru pro lidská práva sleduje také tento problém, ale až do dnešní doby ta dohoda, ke které došlo s Tureckem, je bodem, který docela dobře fungoval a myslím si, že v našem zájmu je, jak už jsme to diskutovali dnes dopoledne, aby se v tom pokračovalo tímto způsobem a aby se na to nezapomínalo ani ze strany Turků a na to, co eh, děláme my Evropané. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost. Uh teď pan kolega Paňo. Děkuji vám, pane předsedo. Drazí kolegové, paní ministrině, pane velvyslanče, dovolte, abych vám nejprve poděkoval za eh, vaši prezentaci a za kvalitní projev, který jste měli, který jste nám předložili. Eh, domnívám se, že začátkem září, no vlastně koncem srpna v roce 2016 jsme v klíčovém okamžiku eh, po Valeckém summitu. Jak už řekl pan Preda, toto setkání v listo, z listopadu 2015 sledovalo celou řadu velkých politických cílů boje eh, eh, proti nesrovnalostem a proti nebezpečné situaci v souvislosti s migrací a nezbytnosti konstituovat trvalé partnerství mezi Evropskou unii a Afrikou. Eh, bylo konstatováno, že bude, budou poskytnuty peněžní prostředky v tomto fondu, svěřeneckém fondu, ale když se podíváme na, tu, na eh, poměr k těm 6 miliardám, které dostává Turecko, no tak miliarda eh, se eh, miliarda osm, to je skutečně velice málo. A otázka, kterou vám chci položit, je, myslím si, že bychom potřebovali přesná vysvětlení možná z vaší strany, Eh, jakým způsobem ta miliarda 2015 et euh, Jakým způsobem tato miliarda 8 byla vynaložena z hlediska nové perspektivy, aby se umožnilo docílit cílu, které byly stanoveny ve Valetě. A domnívám se, že teď je příhodný okamžik pro to, abyste vyjádřili eh, vaše požadavky eh, pro dale, na daleko významnější financování, chceme-li skutečně opr- dospět k řešení toho zásadního problému. Eh, jak už ho definoval pan kolega Pancery, ale jak už to uvedla také paní ministrině ve svém návrhu, čelíme tedy zásadním problémům. Hm, na to také upozornila Mezinárodní organizace pro migrace, protože tady jsou špatné podmínky pro práci, které zůstávají zásadní a hlavní příčinou migrace od roku eh, a sice už od 90. let. Čili příčina nedostatku příležitostí pro zaměstnanost jsou eh, hlavním důvodem migrace. Eh, a už tady bylo upozorněno to, jaké snahy vynakládá jeho veličenstvo eh, Mohamed VI eh, pro řešení této situace, eh, jaké úsilí bylo vyvinuto v Maroku za poslední léta. Bylo také významné vyslechnout si vysvětlení politiky Maroku za poslední leta, což by mohl být model pro celý region. Když vidíme úspěch, který měla tato integrační politika v souvislosti se subsaharskou migrací v takové zemi, jako je Maroko v posledních letech. Děkuji mnohokrát, pan Korvin Vike. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych pouze eh, mým protikolegům socialistům řekl, aby se zaměřili na to, že pokud přichází do nějaké země krejčí, tak možná jim bere určitou mm, práci, ale musí jíst a to znamená, že vlastně zemědělcům poskytuje určitou práci dále obuvníkům, mm, opravářům, automobilů a tak dále. Ve Spojených státech například 97% pracovní síly představují imigranti a v podstatě tak to nějak fungují, jsou schopni takto žít, a e, samozřejmě, že od před kolumbijského období se například i Indie zvýšila nebo e, rozšířila e, počet obyvatel desetinásobně. Děkuji, paní Gomeš. Já bych rovněž ráda poděkovala za vaše vystoupení. Je pro nás důležité a užitečné získat informace o fungování těchto procesů. Souhlasím s tím, co řekli předřečníci Ohledně toho, že tyto finanční prostředky v podstatě nepředstavují nějaký seriózní závazek na rozdíl od eh, Turecka. My v podstatě jsme s Tureckem nepodepsali žádnou dohodu, eh, je tam pouze určité prohlášení a přesto ty finanční prostředky tam byly vyčleněny. Když se podíváme na hlavní příčiny, jak se o tom zmínila paní Valentino, to znamená, proč lidé přicházejí, ekonomické důvody, o kterých jste se zmínila. Vy jste paní ministrině zmínila i klimatické změny, dopady klimatických změn, ale samozřejmě i špatná zpráva věcí veřejných, útlak, útisk. Mnoho lidí přichází z politických důvodů, protože se nachází v nějaké konfliktní situaci místního konfliktu, pod tlakem, opresi a tak dále. Když hovoříme o těchto příčinách, možná i my bychom se měli jakožto Evropané zabývat těmito příčinami. Proč najednou přijímání migrantů nebylo problémem, stalo se to problémem a je to propojeno i s našimi hloupými ekonomickými politikami, které nevytvářely pro nás dostatečný růst a samozřejmě, že se to provalilo a přetekly tyto problémy i do našeho sousedství. Ovšem moje otázka je následující. Tyto procesy, které by měly mít regionální dimenzi, jak jste se o tom zmínili, aby mohly reagovat na hlavní příčiny na vaší straně, ať už jsou ekonomického či politického charakteru, Podívejme se na vývoj této oblasti, mohli byste to trochu analyzovat. A další věc, o které jste se správně zmínili, pane velvyslanče, prostě když eh, neprojdou dveřmi, tak se dostanou dovnitř oknem a proto otázka bezpečných legálních způsobů je jediný způsob, jak účinně ochránit lidský život a zároveň sebrat eh, vítr z plachet různým těm pašerákům. Čili e, jak se na to díváte, čeho jsme dosáhli v této oblasti, toto si myslím, že je další věc, kde Evropané e, jak si s těmi to bezpečnými právními legálními prostředky nepřišli. To znamená, že ten, to obrovský biznis, který tam zkvétá, to znamená různé pašeránské gengy, organizovaný zločin, propojení s terorismem. organizovaný pašerácký biznis na vaší straně, mafie na naší straně Středomoří. Děkuji, říká pan předseda. Nikdo jiný již se do diskuse nehlásí, proto dávám slovo zpět paní Buajdě. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala dámy a pánové Ráda bych vám poděkovala, vážení europoslanci, za všechny dotazy. Jestli dovolíte, pokusím se odpovědět aspoň na několik. Jak jste se o tom správně zmínili? Co by měla udělat eh, Evropa, Evropská unie? Paní Valenciano, pan Panseri hovořili o tom, jakým způsobem by Evropa sama měla vytvořit tuto politiku, formy této politiky. Víte, Nejprve bych se zmínila o tom, a zde uvedu příklad Maroka. Jak jsem řekla na začátku svého vystoupení, princip společné odpovědnosti a solidarity je zásadní pro země cílové, jakože i pro země původu a transitní zemi, kterou Maroko bylo dlouhou dobu a ještě pořád je. pro nás je zásadní mít dostatečnou politickou vůli ve všech těchto zemích. to znamená cílových zemí, transitní zemí i zemí původu, to znamená na severu i jihu. A dále musíme mít dostatečnou politickou podporu, to je zásadní a ta by měla být prokázána těmto zemím na všech úrovních. Když pracujeme na této politice a zde jde o globální přístup. Já vždycky trvám na dlouhodobém přístupu, dlouhodobém horizontu, protože z toho krátkodobého hlediska samozřejmě jsou zde určité kroky, určité akce, no všem skutečně je to takové nepřehledné, je to takový multidimenzní přístup, který se týká i financování. Nebudu skrývat před vámi to, že Maroko například se samo rozhodlo dobrovolně přijmout strategii eh, integrace eh, těchto migrantů od roku 2006 a nebudu vám skrývat eh, další informaci. My jsme se dokonce rozhodli, že budeme financovat z velké míry všechny tyto migrační politiky. Nikdy to není dostačující. Kolega pan nebáder. hovořil, myslím, o 300 milionech, které se týkají Egypta, u nás je to asi odhadem 230 milionů eur ročně, samozřejmě. Evropská unie zde má právě ten svěřenecký fond na úrovni 1,8 miliardy, což je ale skutečně nesmírně drobná částka. Pan, eh, pan Seri to řekl správně, 28 zemí eh, se to týká, které přispěly a zároveň je to záležitost, která by měla pokrývat veškeré parametry migrace a zároveň to úsilí, které musí dělat jednotlivé země, aby čelili migračnímu fenoménu a tranzitu v této oblasti migrantů. A to vyžaduje obrovské úsilí. To znamená zvážit, jak bychom to mohli doplnit eh, financováním, především když si uvědomíme, eh, že jde o realokaci z fondů, které již existují. To znamená, že to redukuje finanční prostředky z jiných programů, které již fungují a které se angažovaly tímto způsobem. Čili my to samozřejmě není na nás, abychom to mm, eh, abychom o tom rozhodli, to je vaše rozhodnutí, ale ano, i my se domníváme, že pokud jde o finanční úroveň a vůbec mm, financování jako takové, kapacita financování interní, jednotlivých zemí samozřejmě se různí. Samozřejmě jižní země mohou mít eh, obrovské politické odhodlání, ovšem nemají dostatečné finanční prostředky a to, na to nesmíme zapomínat. Dále, o tom jsme se zmínili na počátku, když hovoříme o migraci, nejde pouze o nelegální migraci. Samozřejmě, že ta představuje obrovskou část a čísla jsou zásadní, ovšem týká se to rovněž legální migrace a právě proto je nezbytné vytvořit program, který by strukturoval tuto migraci. Právě máme takový program se Španělskem určitě ta strukturální oběhová migrace, která umožňuje například i tvorbu pracovních příležitostí a zároveň umožňuje eh, Maročanům, ale i těm, kteří se usazují u nás, migranti Afri- z Afriky, kteří se vrátili do svých zemí, mm, aby například byli vyškoleni, aby jsme jim našli pracovní příležitosti a re, určitým způsobem identifikovat a zároveň legalizovat tyto toky tímto způsobem, už vlastně řešíme do velké části i um, dopad nelegálních gengů a nelegální migrace a zároveň bezpečnostní otázky. A dále věc, která se týká především nás a my jsme Maroko udělalo v tomto ohledu obrovské, byla nožil obrovské úsilí. Pokud jde o dopady, smutné dopady této migrace, které vidíme v Evropě a které se natýkají, tak to je vlastně ta samotná segregace, ke které dochází. Ta smutná, ten smutný dopad je to vlastně, já to nechci Mm, říct se naplno, nechci hovořit o rasismu, ale je to to odmítnutí těchto migrantů, ta segregace, kultur, to znamená, že kultur, z kulturního a náboženského hlediska ta integrace je zásadní. Úsilí zde mm, je vynaloženo, my se o to snažíme na bilaterální úrovni, na multilaterální úrovni, například mezi Marokem a Evropskou unii, ale především mezi Marokem a některými konkrétními zeměmi v Evropě. My jsme se od roku 2003, kdy jsme zahájili například i náboženské eh, reformy jsme se zaměřili na to soužití, na kvalitní soužití, na určité určitou změnu přístupu migrantů, pokud jde o pluralitu kulturního charakteru. A zde si myslím, že i Evropu čeká hodně práce, abychom reagovali na tento fenomen odmítnutí a segregace. A paní Gomeš se o tom zmínila, o tom ekonomickém problé- o ekonomických problémech. To je jasné. Ekonomická krize samozřejmě měla v tomto ohledu rovněž svůj dopad, ale jde i o kulturní krizi, krizi kulturního charakteru a my prostě musíme nalézt řešení. U nás v Maroku se o to snažíme. Máme určitý systém, my jsme nejprve vytvořili akademii, která vzdělává imámy. Otevřeli jsme tuto akademii různým národnostem, africkým, ale zároveň i ze západního světa, jestli to tak mohu říci. A zároveň jsme se snažili aplikovat právě i tento přístup eh, Žendrového, genderového charakteru, například i ženy, i mámky, protože emancipace žen a místo ženy jako takové ve společnosti umožňuje rozvoj, to je zásadní a nemůžeme hovořit o skutečných reformách či rozvoji konkrétní země, ať už je politického či jiného charakteru, aniž bychom reálně do tohoto procesu zapojili ženy. Čili všechny tyto aspekty vyžadují určitou reflexi, zamyšlení. Samozřejmě, že dochází k určitému uvědomění se těchto problémů na globální úrovni. To je zásadní, to je pozitivní, to je dobře. Ovšem čeká nás ještě mnoho úsilí, mnoho práce, mnoho kreativního přístupu ve všech těchto oblastech. Zároveň obrovská část odvahy která je zásadní, abychom reagovali a řešili všechny tyto fenomény. Pan Preda hovořil o konkrétní dynamice, která byla nakopnuta po tom Valeckém samitu. Já bych vám ráda řekla otevřeně, že opět ty krátkodobé, dlouhodobé cíle, úsilí se jaksi prolínají, ne všechny akce jsou možné z krátkodobého hlediska. Samozřejmě, že tam byly určitě konkrétní regiony, eh, kterým se Balecký sami věnoval. Severní Afrika mezi tyto regiony bohužel nepatřila, to znamená z toho úplně toho nejkratšího krátkodobého hlediska, ale my samozřejmě se věnujeme tomu globálnímu dědictví, samitu z Valety, to znamená reakce a řešení těch zásadních příčin všech těchto fenoménů a jevů, o kterých hovoříme a se kterými se potýkáme. Samozřejmě, paní Komeš se rovněž zmínila o rozvoji a příčinách politického charakteru. Já jsem o tom již pohovořila na začátku mého vystoupení. Samozřejmě, že jsou zde ekonomické, společenské, sociální environmentální, demografické a politické příčiny těchto jevů, nestabilita v Libii, v Syrii, v ostatních eh, zemích subsaharského regionu. Což samozřejmě jsou politické vnitřní problémy, které nutí lidi, aby opouštěli z bezpečnostního hlediska s ohledem na nestabilní regiony, opouštět tyto regiony mezinárodní společenství, musí zvýšit své úsilí v tomto ohledu. My samozřejmě my se podílíme na všech možných jednáních v tomto ohledu ve snaze nalézt řešení například u Libie. Měli jsme tu čest Eh, vést eh, jednání, která se týkají Libie a samozřejmě, že hledáme a podporujeme politické řešení této krize a doufáme, že se nám povede dosáhnout určité stability, která je zásadní, urgentní a nezbytná Libii bude to mít okamžitý samozřejmě dopad na řešení všech těchto problémů. Nevím, zda jsem zapomněla na něco, mám mm, pocit, že ne. Dobře, děkujeme. Vážený pane velvyslanče, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že první otázka eh, paní Valenciano a pana Panceriho se týkala toho, co může Evropa dělat víc. My většinou neradi přednášíme nebo udílíme lekce, protože se domníváme, že to tak není správné. Nicméně eh, dnešní akce je krokem správným směrem. Mnozí aktéři eh, z chartumského procesu na schůzích s africkými zeměmi, jako je Sudán, Jižní Sudán, Etiopie a eh, Eritreji, naslouchali poprvé, v podstatě naslouchali ptali se, co je potřeba. Někdy ta vzdálenost no, Přímka je vzdálenost mezi dvěma body a pokud eh, ten protějšek, zástupce určité země říká, poslouchejte, já potřebuju, abyste mě pomohli s tímto, já potřebuju mléko a vy místo toho poskytujete pomerančový džus, tak je to špatně. Takže má odpověď vám dvěma zní. Eh, poslouchejte více eh, ty země, poslouchejte zástupce těch daných zemí, co potřebují. Tam si myslím, že najdete řešení. Protože za, za, zapomeňte na retoriku. Eh, ty země už mají projekty. To jsou projekty, které nejsou zase tak drahé. A oni vám mohou říci, my potřebujeme to a to. My jsme předložili Evropské unii 25 projektů, ale dostali jsme 2 miliony. Dostali jsme jeden projekt za 2 miliony, přestože jsme jich předložili 25 a měli jsme pocit, že to je přímo to, co potřebujeme. ...230 milionů euro, to, byla, to, to jsou naše náklady na migraci, na migrační procesy v Maroku, které platíme my sami. Dobře, takže uvědomme si, že neexistuje univerzální odpověď na tento problém. Ten problém s námi bude ještě dlouho. V roce 2010-2011 eh, jsem byl eh, předsedou Excom eh, pro uprchlíky v Ženevě po dobu jednoho roku a tehdy bylo na světě 10 tisíc vysídlených za den. Dnes je to 60 tisíc za den, 60 milionů za rok. Proč? My se zabýváme problémem migrace z toho důvodu, že je to výsledek hlubšího problému, přetrvávání konfliktu a nedostatek mezinárodního systému, Rady bezpečnosti, neschopnost Rady bezpečnosti a mezinárodní komunity vyřešit tyto problémy. Bez dlouhodobé strategie je to velice těžké. Dále, sdílení zátěže. To je nesmírně důležité. Dlouhodobá perspektiva, to je bez pochyby klíč. Jsou věci, které se dají udělat okamžitě, pokud jsou potřeba, ale z dlouhodobého hlediska, pokud evropským přístupem bude jenom e, řešit, jak zastavit migranty, tak e, to je na jinou debatu. Pokud ale k té tematice přistoupíte e, všeobecněji v rámci svého přístupu k střednímu východu a jeho stabilitě a bezpečnosti a k Africe, tak pak máme o čem mluvit spolu. Migrace je špička ledovce, ale podívejme se i na všechny ostatní problémy, které leží o něco níže na tom ledovci. Bez financí nezvládneme nic, to je jasné, jak řekl kolega, důležité je budování kapacit. Mnoho zemí potřebuje zkrátka jenom budování kapacit. V Egyptě máme instituce, máme kapacity na e, boj proti pašerákům lidí, na, migra- na migraci a tak dále, ale v jiných afrických zemích to nemají. To nemají ani právní mechanismy. A my školíme mnohé africké země k tomu, aby měli aspoň zákony. Oni nemají zákony proti obchodu s lidmi nebo proti ilegální migraci. V Egyptě jsme pokročilejší a máme za sebou určité úspěchy, takže pomáháme dalším africkým zemím. A i Evropa by mohla pomáhat. Eh, pan Panceri se ptal na peníze. Peníze i v nouzových fondech nejsou, nejsou zrovna eh, čerstvé peníze, jsou recyklované od někud jinut. A zcela souhlasím s paní Anou Gomez. Vy jste se ptala na dvě věci. Ptala jste se, co bylo podniknuto s legální migrací? Odpovídám velice málo. Já jsem ve Valetě navrhoval, aby Evropská unie zdvojnásobila stipendia pro africká země. Pan Vimo to přijal. Ukázalo se ale, že je zdvojnásobí za deset let. Já jsem říkal, ne, za jeden rok potřebujeme. A bylo to přijato. Ale jenom za Evropskou unii, ne za různé evropské země. Já na vás apeluji, na, na vás, na Evropský parlament, aby každá země zdvojnásobila počet stipendií pro africké studenty. To poskytne naději a vzdělání africké mládeži, která tak bude moci legálně přijít. To je jeden způsob, eh, jakým způsobem pomoci tady hovoříme o legální migraci, to není žádné tajemství. My, eh, státní úředníci, máme problémy se získáváním víz. A teď si představte, jak to mají studenti, lékaři a inženýři. Takže bylo by skvělé poskytnout takovou tu naději, abychom eh, jaksi eh, rozbili kšefty pašerákům. Dále ke konfliktům. My se v Egyptě zabýváme třemi důležitými konflikty. V Libii, to je náš soused, není tam žádná hranice, pašují se zbraně a tak dále. Minulý týden jsme eh, hostili všechny aktéry z Libie, parlament, vládu, armádu, hledali jsme řešení proti terorismu, Eh, aby se země stabilizovala, sjednotila, měla jednu vládu místo dvou. Takže v Libii vyvíjíme značné úsilí ve spolupráci s OSN. Dále Sýrie. Ta je velice důležitá. Tady toho hodně souvisí s americko-ruskou dohodou. A to my podporujeme. My podporujeme boj proti terorismu v Sýrii. To nejhorší, co bychom mohli udělat, by bylo dopustit eh, kolaps Sýrie. Tím by se problém strojnásobil a čtyřnásobil. Je potřeba zabránit kolapsu Sýrie, eh, bojovat, přitom bojovat proti terorismu a snažit se o eh, mnohostranou společnost, na tom pracuje egyptská vláda. Dále mír mezi Izraelci a Palestinci. My komunikujeme se všemi stranami, s Izraelem, s Palestinou, s Američany Eh, a ne proto, abychom, aby, se, aby se dalo říct, že jsme to udělali samoučelně, ale opravdu se snažíme eh, hledat cesty eh, mezi jednotlivými stranami, snažit se je zbližovat a směřovat k řešení. To řešení je složité. Vyřešit konflikty, a to ne krátkodobým přístupem, ale dlouhodobým více naslouchat jednotlivým zemím. Když my říkáme, že máme určité problémy s tím a tím v Egyptě, tak by bylo skvělé, kdyby poslanci Evropského parlamentu chápali e, naše problémy, jako je boj proti terorismu a budování moderního státu. Musíme brát náš vztah v celé jeho šíři spektra, zabývat se financováním, stipendií, legální migrací a rozvojem. V dlouhodobém horizontu eh, dávat příležitost mladým i prostřednictvím malých projektů, které vytváří pracovní místa. To je klíč. Většinou ti, kdo migrují, jsou velmi mladí lidé. A pokud eh, by měli nějakou naději ve svých zemích, tak i to by pro ně bylo zdrojem inspirace. Chtěl bych, vás, chtěl bych vám poděkovat. Egypt bude velice rád pokračovat v tomto dialogu, protože to považujeme za užitečnou iniciativu a navrhuji, abyste zahájili obdobné diskuze i s dalšími africkými zeměmi. Aby tato debata posílila na významu a vedla k naplnění našich společných zájmů eh, pro dobro našich lidí na obou našich kontinentech. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Mm, jsme vám velice vděční za to, že jsme měli příležitost vyměnit si s vámi názory. Děkujeme za ten náhled, který jste nám dali a budeme pokračovat v naší spolupráci, abychom dosáhli cílu, které jsme si stanovili. To znamená, uzavírám tento bod programu a prosím pěkně, Zůstaňte, my jsme zavolali zástupcům OBSE, aby dorazili poněkud dříve, takže za dvě, za tři minuty budeme moci pokračovat Eh, v naší výměně názorů s generálním tajemníkem OBSE a s eh, zástupcem pro předsednictví OBSE z Německa. Colleagues, please take your seats. Kolegové, prosím pěkně, posaďte se. A připoutejte se, a budeme startovat. Milé kolegyně, milí kolegové, je mi obzvláštním potěšením, a mohli by, prosím pěkně, lidé ukončit eh, své hovory nebo pokračovat mimo sál? Děkuji vám. Je mi obzvláštním potěšením přivítat mezi námi častého hosta na našem výboru, a sice generálního tajemníka OBSE, pana velvyslance Lamberto Zanieriho. A je mi rovněž potěšením eh, přivítat tady zástupce německého předsednictví eh, pana Gernota Erlereho, Erlera, eh, s nímž chceme hovořit o aktuálních záležitostech které spadají do kompetence OBSE. Když se podíváme na krize a konflikty, které v současné době zažíváme na našem kontinentu, v neposlední řadě jsme měli pokus o puč v Turecku, ale také zhoršující se bezpečnostní situace na východní Ukrajině z hlediska pokračující ruské agrese. To vše nám ukazuje, jak nezbytná je úzká spolupráce mezi EU, OBSE SE a Radou Evropy, abych jmenovala alespoň tyto tři. Význam eh, obšírného, rozsáhlého konceptu či koncepce bezpečnosti, eh, kterou eh, OBSE od svého vzniku stále zdůrazňuje, je nezbytné z hlediska mnoha četným nestabilitám. Máme na jedné straně tradiční konflikty, ale potom máme také otázky kyber terorismu eh, a také nestability v důvodu, z důvodu migrace. Eh, také široké členství OBSE z ní dělá důležitý nástroj pro dialog mezi Ruskem a Západem. A eh, OBSE zůstává fórum, kde můžeme vyžadovat, aby závazky, které byly stvrzeny závěrečnými akty z Helsinek, a také z charty, eh, z charty z Paříže byly dodržovány. Eh, když se podíváme na priority německého předsednictví, pan minister Steinmeier eh, také udělal seznam těch nejdůležitějších a sice obnovení důvěry mezi účastnickými státy a udržení snah o politická řešení pro konflikt na Ukrajině a okolo Ukrajiny. Kromě toho minister zdůraznil eh, povinnost německého předsednictví pracovat na dlouhodobých konfliktech v regionu OBSE, eh, pokračovat ve vyjednáváním z Malty a eh, implementovat je. Také nezbytnost řešení těchto trvajících konfliktů eh, bylo eh, vyjádřeno i, eh, tedy bylo zdůrazněno v době, kdy opět na jaře propukly boje v, náro, v Náhorním Karabachu, které měly za důsledek mnoho obětí. V posledním stanovisku řekl pan minister Steinmeier, že je třeba posílit kontrolu zbrojení v rámci OBSE. Možná, pane Erlere, až dostanete slovo, byste eh, eh, nás mohli ještě upozornit na další konkrétní iniciativy vašeho předsednictví. Dnes se podíváme na to, jak vypadá poslední vývoj a jak na poslední vývoj reaguje OBSE my jsme eh, na konci srpna, ale bilance německého předsednictví by mm, byla pro nás důležitá. Eh, vyslechnout si tuto bilanci a také představy týkající se budoucnosti, eh, konkrétně budoucího setkání v prosinci. A proto dovolíte-li, dám slovo nejprve panu, nebo vy chcete mluvit jako první, jak si přejete, jak si přejete. Takže pan kolega Erler, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, milý pane kolego Gálere, milý Roberto Zanieri, eh, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych nejprve srdečně poděkoval za vaše pozvání k dnešní rozpravě společně s generálním tajemníkem Lambertem Sanierim bych rád bilancoval krátkou dobu německého předsednictví v OBSE a poskytl vám výhled do příštích čtyř měsíců a rád bych vás také informovala o aktuálním vývoji ve světě o BSE, eh, protože členy je 57 států. Instituce zde v Bruselu Eh, se navracejí k práci po letní přestávce, ale k politickému uklidnění v posledních týdnech rozhodně nedošlo. Naopak, eh, počet eh, krizí se, jak se zdá, znásobuje. Evropská unie a OBSE, mm, ty nejdůležitější pilíře, pilíře pro spolupráci a společnou bezpečnost v Evropě, jsou vystaveny e, e, různým otřesům, jak uvnitř, tak zevně. Ale máme tady také určité světlo v tunelu, e, protože za posledních 8 měsíců jako předsednictví OBSE jsme viděli každý den, jak vynikající práci poskytují organizace v krizových oblastech OBSE. Na Ukrajině OBSE se prostřednictvím speciální monitorovací mise a na základě práce eh, v tripartitní skupině eh, velice přispěla k implementaci Minské dohody. OBSE se prokázala jako akčně schopná a efektivně užitečná eh, i když je třeba konstatovat, že pozorovatelé tam jsou stále více ohrožováni. Přispěli jsme ke zlepšení bezpečnosti a zároveň vy, vybavování a lepšího jsme dosáhli třeba, že bezpečnostní situace na Ukrajině zůstává neuspokojivá. A také další konflikty v prostoru OBSE vyžadovaly naši pozornost. Po krvavém znovu vzplanutí konfliktu v Náhorním Karabachu v dubnu minulého roku e, jsme se snažili zintenzivnit naše aktivity co by prostředníka a zasazujeme se o to, abychom využívali možnosti OBSE nejenom ke pozorování, sledování konfliktu, ale také k přispění k řešení. Tím, že například posílíme pozorovatelské kapacity na místě. Také v Gruzii je situace neuspokojivá, ale snažíme se o spolupráci mezi jednotlivými zúčastněnými stranami. Musíme tady zavádět důvěru budující opatření. E, v Podněstří se nám podařilo po letech e, naprostého mlčení e, dospět k dvěma jednáním, kdy jsme identifikovali praktické oblasti, kde by mohlo dojít k zblížení jednotlivých stran krok po kroku. Celkově nám několik posledních měsíců ukázalo, že nezůstáváme a nesmíme zůstat u statutu quo, ale musíme rozvinout posílené politické snahy, eh, protože potřebujeme politická řešení, dokonce i konfliktní strana, eh, která eh, směřovala na udržení statutu quo začíná rozpoznávat nezbytnost změny. Musíme využívat a ještě lépe a efektivněji nástroje OBSE tomu jsme zavedli takový proces o možném řešení konfliktu v jednotlivých členských státech. Tedy u nás, ale jednotlivé členské státy se to účastnili a my doufáme, že budeme mít podporu zejména států Evropské unie, kteří jsou členy OBSE. Milé kolegyně, milí kolegové, náš druhý poznatek z německého předsednictví zní, rozsáhlý pojem bezpečnosti, eh, ke kterému se zavázala OBSE již před 40, před více než 40 lety, je aktuálnější než kdykoliv dříve. Um, uprchlictví, migrace, radikalizace, netolerance, kyberbezpečnost. Pro všechno toto potřebujeme komplexní přístup a dlouhodobý přístup. A tady může OBSE dávat zásadní impulzy pro bezpečnostně politická řešení, ale také pro řešení základních svobod a lidských práv. Právě tento přístup jsme zvolili v minulých měsících celou řadou na celé řadě konferencí a akcí ku příkladu konference Convectivity for Commerce Investment, kde jsme v této formě úplně poprvé v OBSE přivedli dohromady zástupce států a soukromé ekonomiky z celého prostoru OBSE, abychom nalezli více podnětů pro ekonomickou výměnu a snažili se odstraňovat překážky v přeshraniční spolupráci a také jsme měli velkou konferenci proti teroru, kde došlo eh, k velké výměně názoru a zkušeností v boji s terorismem, zejména v prevenční práci v rodinách, v obcích, ve společenstvích či ve sdělovacích prostředcích. V minulých měsících jsme měli četné akce ke svobodě tisku, toleranci a ne diskriminaci mm, eh, antisemitismus a my jsme propagovali otázku, aby lidská práva byla nahlížena jako rovnoprávná součást bezpečnostní politiky. Měli jsme k tomu velk... budeme k tomu mít pardon, velkou konferenci o toleranci v říjnu. Milé kolegyně, milí kolegové, jsme na sklonku léta a Evropská unie i OBSE čelí obdobným výzvám. Máme e, struktury založené na našich hodnotách, ale abychom mohli plně využít našeho potenciálu, potřebujeme ochotu států, aby převzali více odpovědnosti za tyto instituce Eh, Frank-Walter Steinmeier pro další impuls pro OBSE požádal své kolegy, aby se sešli 1. září na neformálním setkání v postupimi. Eh, tomu, díky tomuto setkání chceme poskytnou možnost k dialogu o současných aktuálních výzvách a také k diskusi o nezbytných aktuálních krocích OBSE a zároveň přispět k výměně názoru 40 zástupců členských států OBSE. Protože můžeme mít efektivnější spolupráci a jedině díky této spolupráci se nám lépe podaří dosáhnout našim našich cílů a překonat současné období otřesů a ohrožení. My se domníváme, že taková výměna názoru je nezbytná, ovšem je také možná a doufáme, že i setkání v postupy bude impulsem pro závěrečné setkání Rady ministrů v Berlíně na sklonku roku abychom získali ještě silnější eh, zohlednění postavení OBSE. Dva členské státy, Rakousko a Itálie, eh, převezmou předsednictví v OBSE a to bude velká šance, abychom kontinuálně pokračovali této úzké výměně zkušeností a názorů mezi EU a OBSE. Toliko e, má krátká heslovitá mezibilance, ale samozřejmě velice rád jsem vám k dispozici pro vaše otázky. Nejprve dám ale slovo panu generálnímu tajemníkovi Lamberto Zanierovi a těším se na jeho, doufejme, blahosklonné rezime. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, <clears throat> já se domnívám, že pán Eller pohovořil o těch hlavních liních, které se týkají rozvojových politik OBSE. My jsme se v průběhu celého roku pod německým předsednictvím snažili o tyto linie, Vyústilo to do mnoha různých iniciativ. Přesně tak, jak se o tom pan Erler zmínil. Situace konfliktních míst se změnila, není tam status quo, situace se mění k lepšímu, ale je nesmírně komplikovaná. Samozřejmě, že je to geopolitická záležitost, zároveň samozřejmě je, jsou to i otázky, které se týkají konfliktu ohledně ukrajinské krize. Možná nyní trošku podrobněji k Ukrajině. Politická jednání, jak jste jistě slyšeli, bohužel se nehla moc z místa, bylo tam mnoho očekávání. My jsme pod německým předsednictvím na tom pracovali, věnovali jsme tomu obrovské úsilí. To znamená, pokud jde o tu linii kontaktu, o um, přerušení um, vojenských postupů, když se podíváme na tu linii, zdá došlo k nějakému posunu či nikoliv od Minské dohody. Zdá se, že jsou zde různé pohledy na to, která ta demarkační linie by měla být považována za tu skutečnou linii. O tom neustále jednáme. Dochází k neustálému úsilí o příměří od 31.8. o půlnoci, to znamená, aby se mohli samozřejmě děti, jak se vrátit do škol. V loňském roce to fungovalo mnoho týdnů, příměří trvalo, čili je zde naděje na podobný postup, podobný úspěch a bude-li to takto fungovat, tak tím vytvoříme více prostoru i pro politický pokrok v této oblasti. S ministrem Klinkinem jsem se viděl včera. Bylo mi řečeno, že ukrajinské složky složí zbraně, ale samozřejmě dojde k provokacím, tak ty by mohly opětovně rozmíchat násilí a porušení příměří tomu dochází systematicky a je čím dál tím častější. V nedávných několika týdnech jsme zaznamenali některé z těch nejproblematičtějších, nejobtížnějších momentů udržení příměří, které často ani nemůžeme nazývat příměřím. Jsou to každodenní oběti, stovky, v některých případech dokonce tisíc porušení příměří přes jeden den. Samozřejmě, že to není na celé té linii kontaktu, je to v konkrétních oblastech a my se snažíme vyjednat eh, toto příměří. Bohužel další problém je ten mechanismus konzultací Ehm, je přece to je skutečně bohužel nefunkční, to je pro nás zásadní nástroj, aby došlo k jednání mezi jednotlivými stranami. A my teda musíme často se snažit dělat takového prostředníka, protože tyto dvě strany nejsou ochotny jednat přímo. To je problém a stěžuje to situaci v terénu. Pan Erler se o tom již zmínil, čelíme dalším problémům, čím dál tím častější nespolupráce s našimi pozorovateli, především na straně separatistů, což má za následek neschopnost eh, uceleného obrázku či pohledu. V této zprávě hovoříme o tom, že dochází k neustálému přílivu zbraní, munice, mnoho těchto zbraní, které by měly být pouze v té dezignované oblasti, mimo bojovou linii, najednou zmizely, dostali se do oblasti poblíž této kontaktní linie, vytváří to další tlak a další porušování příměří a násilí. Různé případy, kdy došlo k přímému ohrožení našich pozorovatelů zbraněmi ze strany separatistů, dále mnoho různých nepřátelských tu eh, proti vozidlům v těch oblastech eh, no, man areas. Tento systém, který jsme v této oblasti měli, bohužel je neaktivní. Tolik těchto vozidel bylo zničeno, že vlastně zde nemáme ani možnost eh, vůbec nějakým způsobem se dostat do této oblasti nebo mít k dispozici adekvátní pohled, obrázek celé situace. Proto eh, se snažíme využívat jiné systémy, například vzdáleně kontrolované kamery z Vídně, z mé kanceláře se mohu podívat na to, co se děje v některých oblastech na té kontaktní linii. Vidím to živě, jsou tam kamery umístěny na jednotlivých budovách. Ale Například pod tou kamerou jsme tam viděli zeď, která tam minulý týden ještě byla, nyní je rozbombardována, čili vidíme bohužel, že možná i tyto naše ehm, vzdálené přístroje pro vzdálený přístup na místo mohou být zničeny. Dále zde máme eh, UAV, které využívají skupiny našich pozorovatelů mm, na krátší vzdálenosti, bohužel i na ty dochází k útoku automatickými zbraněmi, mnoho z nich bylo zničeno. Dále no, je to elektronická válka, která probíhá na místě a je pro nás obtížné využívat sofistikované zařízení na místě. My samozřejmě se snažíme o satelitní přístup, včetně komerčních satelitů, abychom viděli, co se na místě děje, ale potřebujeme podporu ze strany EU. Nemůžeme pouze investovat do technické stránky, my potřebujeme i odborníky, kteří by nám pomohli interpretovat jednotlivé obrázky a mohli nám pomoci přímo s operacemi v terénu. Toto jsou klíčové body které se týkají Ukrajiny. A no, samozřejmě celá situace civilistů zneklidňuje, dochází k porušování lidských práv, utrpení lidí na místě. To je tragédie skutečně, která bohužel byla zapomenuta. Pokračující konflikt asi se ztratil z hledáčku a je obtížné zásadním způsobem měnit tuto situaci. Dále to jsou záležitosti týkající se Krymu. Údajně tam došlo k nějakým teroristickým různým útokům z ruské strany. My jsme poslali naše pozorovatele na tu kontaktní linii, nedošlo tam k nějakému detekování zásadního pohybu, ale alespoň se snažíme podívat se na to, co se v tomto regionu děje. Obecně řečeno, tato geopolitická záležitost komplikuje naše úsilí bez ohledu na mnoho iniciativ, o kterých se pan Elr zmínil, do kterých jsme se zapojili. Různé operace přímo v terénu, na Kavkaze například, Gruzie, tam nás čekají volby, tam budeme rovněž investovat do, těchto, do pozorování těchto voleb, řešení konfliktu v této oblasti bohužel nepokročilo. RPM schůzka eh, proběhla, mají kontakty s pozorovatelskou misí EU. Pokud jde o náhodní Karabach, tam byly interní problémy i v Arménii, mm, obáváme se o stabilitu této země, spolupracujeme s policií na místě. Bohužel dochází k přehnanému použití násilí proti demonstrantům v této zemi v Azerbajdžánu. Po uzavření našich místních aktivit se snažíme o mm, opětovné zahájení těchto Eh, aktivit v Afganistánu, v centrální Asii, tam jsou rovněž problémy, Tadžikistán, Uzbekistán. Uvidíme, jak to bude vypadat po změně na vedoucích postech. Je tam rovněž určité riziko nestability tohoto regionu. Čili to je další část světa, která nám nedává spát, dále je to konflikt v Moldávii, dále volby, iniciativy, došlo k určitému pokroku v místních iniciativách, nejsou ale dostatečné. Moldávie rovněž vyžaduje zvýšenou pozornost. Západní Balkán, Bosna, tam je vlastně ještě pořád největší mezinárodní přítomnost, mnoho zastoupení, je tam spousta problémů, které musí být řešeny. Klíčové problémy této země ještě nebyly vyřešeny. Kosovo. Určité nepokoje, které jsme tam viděli dále. Eh, Firom možná dojde k volbám v prosinci. Uvidíme, zda se nám povede. My jsme se vždycky snažili eh, především teď v tom jarním období o rozsáhlou přítomnost na místě i v červnu. Asi víte, jak to tam vypadá, ten vývoj. Snad eh, bude možnost, pokud se všichni dohodnou na volbách v prosinci, aby proběhly. Montenegro, Černá hora, rovněž volby, které nás čekají. Politické ovzduší není eh, úplně klidné. Nedávno jsem obdržel dopis bývalého premiéra o implementaci dohody s opozicí. Minister vnitra vytvořil výbor, který by měl monitorovat volby, koordinovat přípravy voleb a to vyvolalo určité napětí mezi politickými stranami. Obecně řečeno, tak nad rámec toho, čemu říkáme geopolitika. Hmm, samozřejmě, že je zde i určitá snaha reagovat na dlouhodobé problémy, terorismus, extremismus, boj proti tomuto typu násilí. Dále jsou to opatření v oblasti kyberbezpečnosti, která, na kterých pracujeme. Je zde pracovní skupina, kterou vede americký velvyslanec. Rusové jsou nesmírně aktivní v této skupině. Je zde určitý prostor bez ohledu na rozdílné názory. Jsme prostě schopni nějakým způsobem spolupracovat. Migrace. To je další obrovské téma. Rozpráva o tom, zda bychom vůbec v rámci Eh, USA e se měly věnovat eh, této problematice. Některé EU země postupují opatrně v tomto ohledu. My jsme to zahájili takovým neformálním, eh, neformální událostí, neformální akcí, která se proměnila poté v oficiální událost. Samozřejmě, že my se zabýváme tím, co bude s migranty. My jsme regionální organizací, která spolupracuje především s OSN a snažíme se proto reagovat na příčiny migrace. Kromě toho jsou to věci v oblasti migračních toků. Máme speciálního zástupce, který se zabývá obchodováním s lidskými bytostmi. Dále pořádáme různé kurzy na, pro ministerstva vnitra, pohraniční záležitosti, celníky, především pro boj proti kriminálním gengům zapojeným do nelegální migrace. Rozvojová pomoc, máme pracovní skupinu, která je součástí eh, stále rady. Doufáme, že na ministerské úrovni zorganizujeme i schůzku v tomto ohledu a pokračujeme i na našich příspěvcích k takové té rozsáhlejší rozpravě toho, co se děje, jaký to má dopad, dopad migrace na naše vlastní společnosti prostřednictvím odjeru nebo podívat se na ten lidský aspekt celé agendy, integrace například, náboženský dialog, interakce, zvyšování povědomí. Důležité je vykomunikovat některé věci kvalitnějším způsobem našim lidem a my se o to u nás snažíme. V rámci OSE pracujeme s různými sociálními skupinami, čeká nás schůzka se starosty, porovnání zkušeností v této oblasti, spolupracujeme s mladými lidmi, ženskými organizacemi, čili ano, tím posilujeme i naše postavení OSN. A dále je to vztah s OSN. Já jsem byla v Alpachu do včerejška. Probíhalo tam fórum, které organizoval jeden rakouský think tank. Oni jsou vlastně jedním z hlavních eh, tvůrců celé této strategie a z našeho pohledu jsme viděli zásadní pokrok ve srovnání se Solanovou strategií. My nejsme pouze partnerskou organizací, my bychom měli být i určitou platformou pro OSN, které by mělo hrát aktivní roli. Samozřejmě, že oni mají své vlastní cíle v oblasti zahraniční politiky, ale je to důležité, protože EU je v podstatě největším přispěvatelem do našeho rozpočtu. Přispívá asi 70%, když se podíváme na Ukrajinu, 70% rozpočtu tam je k dispozici, ale SME to je vlastně společná eh, akce společně s Ruskem. Nikdy jsme se na to nedívali tímto způsobem, ale je tomu tak. A dále je to severoamerický prvek, Čili EU společně s Ruskem by měly využívat eh, platformu OBSE pro řešení určitých problémů na Ukrajině. EU by se neměla vzdávat eh, mnoha těchto principů a zásad eh, s ohledem na klíčové problémy. My naopak nabízíme Evropské unii platformu, aby se zaangažovala v tomto ohledu. Ta strategie podle mého názoru i vytvářím možnost interakce ze strany v dále. Například v Bruselu budeme mít kancelář, pravidelně zde bude dojíždět jeden z našich kolegů, budeme se snažit o posílení institucionálních svazků. Kolega je zde eh, mezi námi, pan Simone, který osobně přebírá odpovědnost za tuto problematiku a já doufám, že i toto prakticky způsobem posílí naše vztahy. A tím bych ukončil svůj příspěvek a samozřejmě jsem připraven odpovědět na dotazy. Eh, děkuji, pane velvyslanče Sanier. Slovo má David McAllister. Eh, pane předsedo, eh, vážení hosté, děkuji vám za zajímavé projevy. Já bych chtěl položit dvě krátké otázky. Eh, za prvé bych se chtěl zeptat pana Erlera. Eh, minulé parlamentní schromáždění eh, OBSE se konalo v Gruzii a tam bylo zaujato poměrně jasné stanovisko, pokud jde o teritoriální suverenitu Gruzie a nedotknutelnost hranic. A zcela jasně schromáždění se vymezilo vůči ruskému porušování mezinárodního práva. E, mohl byste něco říci k průběhu rozhovorů, e, jak to hodnotíte, protože jinak události na Ukrajině nezískávají tolik mezinárodní pozornosti. A za druhé, e, krátká otázka na vás oba ve Frankfurter Allgemeine Zeitung eh, stojí dnes odstavec eh, o eh, ukrajinskému ministrovi zahraničí Klimkina, který velice ostrými slovy se kritizuje OBSE. Píše, že OBSE je už dlouho v hluboké krizi a neustále Moskva kritizuje tuto instituci, chce, na, chce provádět škrty a eh, chce jaksi vy, vyřadit ze hry určité osobnosti. Potřebujeme ovšem efektivnější eh, OBSE, eh, která by byla účinnou monitorovací misí v Ukrajině, ne která by tam plnila funkci policie. Mohl byste možná říci něco k tomu, jak vnímáte tuto jasnou kritiku práce OBSE? Vielen Dank, ich dachte, das Děkuji. Eh, já si myslím, že to byla spíše kritika Ruska. Ano, děkuji, Michaili. Ana? Thank you very much for your deep insights. Děkuji eh, za eh, vaše postřehy. E, děkuji německému předsednictví za to, že na počátku předsednictví přivítala AFET v Berlíně, e, takže jsme získali vhled do vašich plánů e, na jednotlivé kroky a konference. Zejména eh, mě zaujal pokrok v Podněstří, což je eh, velice důležitý úspěch. Mám dvě otázky na pana Erlera a potom tři otázky na pana Zaniera. Ta první otázka zní, pane Erlere, jak vnímáte situaci s globální strategií eh, vysoké představitelky? Zapadá to do těch dimenzí, které vy předvídáte eh, v rámci vašeho předsednictví, zejména pokud jde o eh, mechanismus prevence konfliktu. Dále by mě zajímalo, zda vzhledem k tomu, že na začátku září se má konat konference, eh, do jaké míry by ostatní země mohly přispět dalšími kroky k posílení OBSE. Chtěl byste už teď zmínit některé konkrétní body, možná, že to přijde teprve v budoucnu, až bude znám obsah konference, ale bylo by to zajímavé pro eh, pohled Evropského parlamentu. Eh, pane Zanije, děkuji i za eh, váš projev. Vy jste zdůraznil, že je potřeba mít dostatek expertů pro vaši práci. Tak jaká je situace a jak doufáte, že předsednictví Německa a poté Rakouska a Itálie pohne s tímto problémem? Jaká je momentálně situace? Potom ke kyberbezpečnosti. To je velice důležitá dimenze. Vy jste zdůraznil práci eh, Spojených států a také Ruska jak vy vnímáte globální strategii eh, vysoké představitelky? Jsou tam určité body, eh, kde eh, to probíhá dobře. Na druhé straně, pokud jde o komunikaci mezi jednotlivými zeměmi, tak Vím, že jsou určité výměny názorů mezi Českou republikou a Německem, pokud jde o zkušenosti s migranty. Jak hluboko eh, to jde? Tady v Evropském parlamentu a v Evropské radě eh, se zdá, že bude zapotřebí nový evropský přístup. Děkuji. Děkuji, pan Austrevičius. Děkuji vám za to, že jste přišli do našeho výboru, protože OBSE má velice široký mandát a široké odpovědnosti. 25 let po studené válce jsme měli určitou naději, že už nebudou žádné zamrzlé konflikty. Nicméně zdá se, že následnické státy spíše multiplikují zamrzlé konflikty podél svých hranic. Zejména tím mám na mysli Rusko. Chtěl bych se zeptat pana Zaniera na určité pokusy ne přis, nepřipustit pozorovatele eh, do okupovaného území Donbasu. Došlo k nějakému pokroku? A do jaké míry ruská strana reagovala na žádost o normální přístup pozorovatelů, tak aby konfrontace nemohla pokračovat? Druhá otázka, pane Zaněre, se týká eh, nedávné tendence obnovit eh, staré sovětské praktiky, využívat eh, ústavní psychiatrické péče proti některým politickým osobnostem. Tady narážím na místo předsedu krymského medžli pana Umarova, který byl násilně umístěn v psychiatrické léčebně navzdory svému nesouhlasu. E, to si myslím, že je velice problematická tendence, kterou musíme nějak silně a urgentně řešit. Pane Erlere, to ten eh, letoun, který z východu Německa eh, přistál neautorizovaně v Podněstří, eh, to se stalo příčinou konfliktu. My se nemáme zabývat malými zdroji nestability, ale těmi velkými. A pokud tato armáda, ať už má jakýkoliv název, zůstává v tomto regionu, pak nemáme naději na stabilitu a mírové vyrovnání do jaké míry eh, stažení té, tohoto ilegálního uskupení je předmětem jednání německého předsednictví, protože vy se zaměřujete obzvláště na Podněstří, což oceňuji. Takže dosáhli jste nějaké dohody s příslušnými zeměmi o tom, že toto stažení by mělo nastat co nejdříve? Děkuji, pan Scholz. Děkuji. Já bych chtěl srdečně poděkovat eh, za vaše slova. Sedím zde a velmi rád bych se zmínil o zcela jiném aspektu této diskuze. Třeba, že otázky mých kolegů jsou velice důležité. Domnívám se, že OBSE je skutečně jedinou organizací, eh, která, potře- která artikuluje artikuluje zájmy a může přispívat eh, k zaujívání postojů, což se podceňuje. My jako Evropský parlament jsme jedním aktérem, více méně jednáme společně. V určitých případech se angažují členské státy jinak, členské státy Evropské unie, ale musíme v OBSE Vlastně ještě lépe artikulovat, čím můžeme přispět a jak k lepšímu překonávání stávajících konfliktů. Jak vnímáte ochotu zástupců v OBSE, ať je to parlamentní zhromáždění či exekutivní úroveň, výkonná úroveň, jak nahlížíte na toto různé vnímání politiky, aby došlo k zblíšení eh, k řešení politických problémů uvnitř organizace. E, druhá otázka. Domníváte se, že členské státy OBSE disponují dostatečnými prostředky, nikoliv jenom materiálními? E, existuje celá řada studií a odkazů na to, že daleko silněji je třeba vytvořit poradní grémia v občanských sektorech, která by eh, mohla pomoci radou i činem OBSE. Existují k tomu úvahy v rámci OBSE a závěrečná otázka. Neměli bychom eh, pomyslet na ty tři koše v minulosti, to znamená bezpečnost, odstraňování konfliktu a překonávání nejenom vojenskými kroky nebo v užším eh, bezpečnostním slova smyslu z vojenského hlediska, ale neměli bychom zahrnout více hospodářské aspekty. To je otázka, eh, kterou já tady vidím v souvislosti s komplikovanou situací uvnitř EU eh, a mm, v souvislosti tedy s diskusemi o dalším integračním procesu. Čili nepotřebujeme tady no, ve profilování se OBSE v rámci toho druhého koše, a, protože tady byla možnost, jak dospět k dohodám. To se týká vlastně otázky migrace, uprchlictví, jak jste o tom hovořil, azylového práva, azylová problematika, to všechno jsou otázky, které nebudou-li vyřešeny v kooperativním dialogu, mohou působit další konflikty. A e, víme, jak to vypadá s neochotou určitých členských států dodržovat eh, navrhovaná řešení ze strany společenství a to může vést k novým napětím. Děkuji. Teď pan kolega Mezerič. Děkuji vám, pane předsedo. Budu se snažit být stručný, protože je mi jasné, že čas kvapí. Takže zaprvé mi dovolte, abych i já vyjádřil vděk za tuto prezentaci, eh, která nám podala eh, důležité informace a my vítáme vaši vůli přicházet k tomuto výboru takřka vždy, když si vás tu přejeme mít. Eh, uvítal jsem, když začátkem roku převzalo Německo předsednictví v OBSE Eh, protože to je doba, kdy je nezbytné vnést konstruktivní úvahy a pozitivní dynamiku do celé řady věcí, které se dějí v současné době. Rovněž chápu, a tenkrát jsem chápal v lednu, eh, že to, do čeho se Německo pustilo, je takřka nevyřešitelná úloha eh, ale začínám být méně optimistický s ohledem na to, co bylo dosaženo. Třeba, že ještě nestojíme na konci roku, možná, že budeme mít nějaké pozitivní zprávy, ale to, čeho bylo doposud dosaženo, je limitovanější, omezenější, než v co jsme společně doufali. Také jste se zmínil o tom a já s tím souhlasím. Ale myslím si, vezmeme-li si tedy ten největší případ, což je Ukrajina, my si naprosto dobře uvědomujeme, že Minská dohoda nefunguje, ale je to jediná možnost, která to existuje, ale vlastně je to potvrzováno každodenně na základě těch třístranných kontaktů ze strany pozorovací mise. Pakliže eh, politická dohoda nefunguje, nepřináší dohody, pakliže monitorovací mise jsou ohrožovány, a e, nejsou schopny fungovat na okupovaných e, územích. A tak, jak řekl pan Zaniery, je mm, bráněno misi mm, v Doněcké oblasti. Nemyslím si, že to je zrovna úspěš nástory pro OBSE. My chápeme, že důvody pro to jsou, že v době, kdy byla dosažena e, dohoda z Minska, Eh, neexistovalo vůle na ruské straně vypracovat takovou zásadní cestovní mapu, kdo by měl dělat co v jakém čase. A eh, to eh, může zabránit jakýmkoliv dohodám v budoucnosti. Já si uvědomuji, nezbytnost, abychom zjistili, zda tedy by nemohla být vypracována cestovní mapa, ale alespoň částečná cestovní mapa na základě minských dohod. Já vím, že toto je záležitost, o které se jedná na vysoké úrovni, ale rád bych se vás na to zeptal, eh, co si o tom myslíme. A k uzbecké krizi, já si myslím, že OBSE by měla velice bedlivě situaci tam eh, sledovat, když se podíváme na situaci v Kazachstánu, Eh, předseda vlády Azimov již dostal domácí vězení a nevíme, kdo by Karimova měl nahradit. Eh, máme tady i v Uzbekistánu velice prekérní situaci. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pan kolega Kukan. Děkuji vám, pane předsedo. Mám jednu otázku na pana Zanieryho na základě jeho bohatých zkušeností z mezinárodního působení. Taková obecná otázka, jakým způsobem hodnotíte přístup Ruska k OBSE? Jaká je jejich strategie? Jaké, jaká taktická opatření? dělají, jak se chovají. Bylo by možno je využít alespoň občas pro prosazení našich zájmů, nebo je to naprosto beznadějné? Děkuji mnohokrát, pan kolega Freund, děkuji vám velice, pánové, za tu velikou práci, za to množství práce, které děláte a musím to obdivovat. My jsme vždycky si cenili práce, kterou děláte a my budeme mít předsednictví příští rok, jak pravděpodobně víte. A já bych se vás rád zeptal na jednu věc přicházející, a to je podnícená článkem, kterou jsem viděl v New York Times v červenci. Možná, že jste ten článek eh, četli také. Já přečtu dva krátké odstavce, nebude to trvat více než 20 vteřin. Hovoří se o Ukrajině zelení vojáci sedí na svých helmách, zatímco evropští pozorovatelé eh, si seberou své iPady, nasednou do auta a odjedou pryč. Možná, že to je taková rutina mezi vojáky a mezi sledovacími pozorovatelskými misemi OS, OBSE a pokračuje to v tomto smyslu. E, čili má otázka je, jaká byla vaše reakce na toto? A mám ještě další otázku, e, které, protože Anelíc mě požádal, abych se k tomu vyjádřil. A to je otázka, co může udělat Evropský parlament pro to, aby vás více podpořil ve vaší práci. Děkuji. Paní kolegyně Hautala. Děkuji, pane předsedo. Já jsem slíbila, že budu nejstručnější řečnicí. Dvě otázky. Kolegové už upozornili na ruské chování v OBSE. A já bych řekla, že to je zneužívání základních um, zásad náš výbor pro minority, která je vedena bývalým členem Evropského parlamentu, vidělo, že naráželo na ruskou opozici. A důvodem, proč eh, byly vzneseny námitky proti ní, bylo to proto, že se snažila zastávat Tatarů na Krymu. Mohl byste to nějakým způsobem okomentovat? A druhá otázka. Máme tady určitou tendenc v OBSE, že autokraté se snaží prodloužit svůj mandát a eh, chtějí se snažit zamezit limitování členství nebo limitování zástupců na čtyři roky. Má OBSE vůbec nějakou možnost zamezit těmto snahám? Děkuji mnohokrát. Já mám jenom technickou otázku, eh, spíše možná na pana Saniera. Je-li tomu tak, že podes podezřelí, kteří střílejí po pozorovacích dronech a OBSE tím nemá možnost sledovat akce, existuje ze strany členských států hm, dát k dispozici eh, snímky ze satelitů pro OBSE a nebyla by to tedy také možnost, jakým způsobem eh, tady jedna z této situace. My víme, že oni posílají své vojáky, své zbraně přes hranice. My přece víte, jak jednají, všechno je to známo, ale někdy máme dojem, že to všechno je viděno na jedné úrovni, jak si pachatela oběť na stejné úrovni. A pak tady máme úředníka, který to všechno hezky zaprotokoluje, dá do zápisu No, pak tedy víme, co se stalo, ale stejně se nic nezmění. No, takže vlastní otázka se týká satelitu, které by mohly možná některé členské státy využít. A teď jsme vyčerpali seznam řečníků. E, za, začnete, pane Erlere? Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát za četné otázky, které jste položili a které ukazují, že eh, se velice vážně účastníte práce OBSE a také, že sledujete německé předsednictví v tomto roce. Obecně musím říci, jsme, se, jsme si tento rok představovali jinak. E, I když jsme v roce 2014 dospěli k rozhodnutí, že se budeme ucházet o předsednictví, i když už jsme věděli, že, bude, e, že byla tato krize s Ukrajinou a věděli jsme, co tedy nás čeká. Ale to samozřejmě vedlo k tomu, že toto předsednictví specifickým obzvláštním způsobem, co se týče tedy úspěchu, eh, předsednictví je závislý na pokroku konfliktních eh, na pokroku týkající se řešení stávajících konfliktů a potom situace na Kavkaze. Eh, a lze jistě říci, že toto předsednictví jinak než bývalá předsednictví eh, bylo charakterizováno eh, snahou řešení eh, těch krizí, které propukly, ale že máme také jenom omezené kapacity a tím pádem automaticky jiná témata nebyla aktivně pojednávána. Jinak to nejde. BSE, má rozpočet 141 milionů ročně. A to je velice skromná částka. A to samozřejmě také znamená, že v takové konfrontaci s krizovým managementem nelze se věnovat všem otázkám, jak je to možné, jak by to bylo možné v uvozovkách v normální OBSE. Potom tady byl bylo poukázáno na celou řadu kontextů. Pan Alester se zeptal na Eh, ruskou roli v OBSE. Ano, pravdou je, že zásada konsensu se používá, ale také zneužívá, ale nejenom ze strany Ruska. Eh, je tento, eh, tato zásada koncensu je atraktivní pro využívání vlastních zájmů. Například je skutečností, že občas v oblastech, kde by to člověk vůbec nečekal, najednou máme problémy s Armenií a s Azerbajdžánem protože eh, tyto země v libovolném kontextu kladou požadavky, které vůbec nesouvisí s dotyčným tématem, ale s jejich vlastními konflikty. A potom máme další, musíme překonávat další kámen v cestě. A to je další překážku tady. A mm, v tomto ovzduší pracujeme. Eh, ta zásada konsenzu je obtížná, ale bez této zásady konsensu bychom asi už měli méně členů v OBSE a daleko méně důležitých zemí, které by nepokračovaly ve spolupráci s námi a proto musíme se tohoto konsensu držet. Rusko je v skutku obtížný partner nejen v kontextu mm, s Ukrajinou, ale také co se týče třetího rozměru, třetí dimenze mm, a sice toto, toto personální rozhodování. Tady máme co dočinění se zásadní skepsí související s, tou, s tím třetím eh, rozměrem a to je humanitární rozměr. A to už začíná tím, že tady dochází k pokusům tady stále škrtat. Eh, a e, to je zejména v tom případě, když se má rozhodovat o personálním obsazení. Pak se používá tento princip pro vykonávání tlaku a nebo pro přerušení prací e, protože vysoká komisařka pro menšiny a o tom se zmínila paní Torst, politováním hodným způsobem nedostala příležitost, nedostala šanci vzhledem k tomu, že zadala kritickou zprávu a s tím vším je konfrontována o BSE a musí se pokusit v deseti jednáních nalézt řešení. Ještě jednou bych se chtěl vrátit k otázce dalších e, jiných konfliktů. Na jedné straně je správné, že samozřejmě konflikt na Ukrajině vede k tomu, že veškerá pozornost se soustředí na tento konflikt a automaticky další konflikty, které se odehrávají v Podněstří a na Náhorním Karabachu, e, přímý, e, způsobuje, že E, tyto dotyčné země mají pocit, že OBSE se jim dostatečně nevěnuje, tak tomu lze rozumět, že tomu tak je, ale my se tady velice snažíme e, my upozorňujeme parlamentní zhromáždění a parlamentní zhromáždění v Tbilisi bylo také signálem pro to, že tato pozornost se soustředuje nejenom na konflikt na Ukrajině a domnívám se, že i tady Eh, došlo k pokroku, co se týče jednání v Ženevě, eh, která, jedná již od, eh, která vlastně probíhá již od roku 2008. Ale nedošlo k ještě většímu prohloubení tohoto konfliktu a teď vidíme konkrétní zlepšení, co se týče situace obyvatelstva v nejrůznějších oblastech v Gruzii, Abcházii, že se snažíme prostě, abychom ulevili těmto lidem prostřednictvím různých nevládních organizací. Problémem zůstává, že tato otázka statutu je nepřekonatelná. Gruzie není ochotna uznat, že existují tato samostatná území jako Abcházie a Rusko, naopak zase není ochotno uznat svrchovaná práva Gruzie v celém státě. Proto jakákoliv snaha malého konkrétního kroku, který by mohl vést k zlepšení, vlastně naráží vždycky na tento konflikt a to je pro OBSE velká překážka. Analýc tady položil problém, eh, položil otázku. Globální strategie eh, umožňuje zohledňovat preventivní možnosti stávajícího konfliktu a zatím vězí poznatek, té který vlastně má i Evropská unie, že co se týče nových víze, máme tady naprosto nové výzvy, co se týče stávajících konfliktů, ale eh, vidíme, že již dnes malé skupiny mohou založit velké problémy. Vidíme, jak to funguje v oblasti dronů. To jsou prostě nové výzvy i v preventivní práci a proto se domníváme, že tento stěžejní bod v oblasti prevence ve veškerém cyklu toho konfliktu nasazujeme veškeré možnosti naše abychom tuto prioritu mohli dále podpořit. A to vlastně bude také projednáváno 1. září na setkání ministrů zahraničí. Důležité je, a my, my jsme si tedy vědomi rizika OBSE, protože nevíme, jaká bude reakce ale mm, my jsme proto zvolili eh, formu neformálního setkání. Už v roce 2009 a 2010 k takovým neformálním setkáním došlo, ale v jiném kontextu. A teď znovu je možnost, aby 40 ministrů zahraničí bez přívěsu, bez přívěsku, čili bez dalších členů delegace, se neformálně eh, setkali a hovořili o příležitostech a šancích OBSE do budoucna a potom Rada ministrů se sejde v Hamburku na konci roku, kde by mohlo dojít ke konkrétnímu úplně jako konkrétní implementaci těchto kroků. Ehm, bylo tady řečeno, že pokrok jde pomalu. My víme, že nemůžeme změnit postup ruských vojsk nějakým způsobem krátkodobě, ale uvědomujeme si s určitým dobrým pocitem a možná také s určitou hrdostí, že se nám podařilo navzdory veškerým dalším výzvám obnovit proces 51, eh, Došlo k dalšímu setkání ale musíme vystupovat soukrom, eh, skromně, ale musíme říci, že přece jenom došlo k podepsání protokolu. To je samozřejmě daleko vzdáleno tomu, co bychom si přáli, ale musíme být spokojeně, pakliže vůbec dojde ke krokům správným směrem. A k tomu, co tady řekl pan Scholz, bych rád jenom poznamenal určitý příklad a pak bych rád zdůraznil jeden bod. My někdy také postupujeme neobvyklými cestami, co se týče práce na konfliktu. Jedna věc, kterou jsme rozpoznali je, a také jsme dostali informaci z toho panelu Eminent Persons, to vedl velvyslanec Schinger, že bylo jasné v konfliktu s Ukrajinou, Eh, je třeba pohlížet také na ruské vnímání politiky po roce 1991 ze strany Západu, které je naprosto negativní, eh, jakože Západ využil slabinám, eh, využil slabin Ruska. A vnímání Evropské unie Ameriky je, že tady byl naprosto seriózní Eh, přístup k Rusku a že došlo k férovému nakládání s Ruskem. A ty dvě protichudná vnímání reality eh, vlastně berání překonání konfliktu mezi Ruskem a Západem. A možná, že ten konflikt Ukrajiny je výrazem nejhlubší krize, kterou zažívá Západ s Ruskem po konci studené války. My se pokoušíme teď o následující věc. My se nedomníváme, že pakliže eh, se setkávají hlavy státu a vlád mohou mluvit nebo mohou nalézt řešení tohoto naprosto protichudného vnímání. To mohou, toho mohou dosáhnout pouze nevládní organizace. My v rámci vědeckého ústavu v OBSE jsme vytvořili zhruba 30 skupin Think Tank, Snažili jsme se dát dohromady západ do i východu Evropany a prosili jsme tyto think tanky, jakým způsobem by šlo překonat toto dvojí vnímání eh, spolupráce či postojů v minulých letech eh, a chceme získat návrhy, jak se dostaneme v tomto tématu dál, aniž bychom možná dosáhli konečného vyřešení konfliktu na Ukrajině. To je jedna věc. A druhou věc, kterou chci říci, jednou z věcí, která nám nejvíce leží na srdci, je skutečně rozlišování významu nejrůznějších dimenzí OBSE podle Mota politicko-vojenské otázky jsou ty nejdůležitější, určitý význam mají ekonomické, ekologické otázky, to je ten druhý rozměr, a bylo by hezké, je, je fajn, co máme zapsáno ve třetí dimenzi. E, při veškerých konfliktech si uvědomujeme význam zdůrazňování, respektování lidských práv, transparentnosti politických procesů. To jsou všechno témata náležící do toho třetího rozměru, do té druhé, do té třetí dimenze, promiňte. A a německé předsednictví vždycky proklamovalo, že tyto tři dimenze ani jednu z nich nelze podceňovat. A to je právě obtížné, zejména s Ruskem. Tady stále dochází ne ke konfliktům, ale prostě k rozporům, ke kterým docházím, ale budeme trvat na tom, aby tato třetí dimenze získala bezpečnost vlastní klíč, klíčový bezpečnostní význam. A tento náš postoj chceme udržet. To byla témata, eh, kterým se věnujeme a jsem si jist, že Lamberto eh, osu se vrátí ke zbytku otázek a zodpově. okay. Jestli dovolíte, já bych začal otázkou pana Kukana. To si myslím, že je skutečně takové epicentrum všeho, co děláme a o co se snažíme. Samozřejmě, že je to nesmírně obtížná otázka. Asi by zde měl být nějaký ruský představitel, který by na to odpověděl. Ovšem, alespoň bych se s vámi podělil o mé vlastní pocity a závěry vyplývající z pravidelných systematických kontaktů s ruskými přáteli, kteří samozřejmě, podobně jako ostatní země, jsou plnohodnotným členem celé naší organizace. A to znamená, to je zásadní. Ten pocit toho, že patříte do této organizace, máte právo beta, to znamená samozřejmě ta snaha dosáhnout koncenzu rozhodnutí, zda to udělají či neudělají, zda uplatní či neuplatní právo veta. Já si myslím, že Rusové nahlížejí na OBS. Eh, čím dál tím více subjektivním způsobem, protože je pod velikým vlivem podle nich západu. Stěžují se na ty trojrozměrné problémy v oblasti bezpečnosti, když já si myslím, že to už je vlastně zastaralá problematika. My zde máme mnoho jiných eh, akcí nejenom migrace, to je jeden z nich, které se nezabývají pouze tím trojrozměrným přístupem. Rusové totiž mají pocit, že došlo k obrovskému posílení a investici do těch lidských oblastí. Máme zde tři instituce, Západ tomu říká nezávislé instituce, Rusové často tvrdí, že to nikde není stanoveno, že tam není žádná odpovědnost na straně fungování těchto institucí. To Západ spochybňuje, tvrdí, že jsou své určité závazky a tyto investice mají pouze dohlížet nad tím, že skutečně jsou implementovány tyto závazky. Čili je to ta vlastní osobní odpovědnost, která zde převažuje, a ne institucionální odpovědnost. Ovšem, pokud jde o rozpočtové záležitosti, Lavrov eh, mi jednou řekl, podívejte se, kolik jste dali eh, na lidské zdroje místo politických či vojenských. Já jsem tvrdil, že tomu tak není, že to je vlastně například ta politicko vojenská složka, to, co investujeme do Ukrajiny například, čili právě ty investice do bezpečnostních oblastí. Toto je bod, u kterého je Rusko zneklidněno, je samozřejmě zde i součást pohledu Západu na Rusko. Rusko má pocit, že Západ propaguje hodnoty, které nejsou úplně v souladu s ruskými hodnotami, hodnotami ruského lidu. Jistě znáte tyto debaty a to se přetavuje často i do rozpráv na půdě těchto organizací. Tento přístup Ruska poté vede i k jmenování představitelů do těchto institucí. Když mají rusové pocit, že jedna instituce překračuje své pravomoce, že nedochází ke konsultacím. Já, to sice není mým úkolem, o to má dbát předsednictví, ale já jsem vedl diskus diskuzi s Lavrovem, když došlo ehm, k tomu, že ehm, Strid ne, nebyla konzultována, že zde nebyla v dispozici zpráva o Krymu, že jsme neočekávali postup tímto způsobem. Oni říkali, že Tutman cestoval na Krym, podívejte se, jak spolupracuje v tomto ohledu, my jsme přepravili tuto zprávu, spolupracujeme, chceme, aby tato organizace fungovala, abychom měli protěžek, se kterým můžeme fungovat. Samozřejmě, že to můžete interpretovat, jakkoliv si přejete. To nechám na vašem zvážení. Oni nahlíží na OBSN e Každá organizace, která má nevyvážený přístup, například v jihovýchodní Evropě jsme velice aktivní v postsovětském prostoru a my tvrdíme, eh, že tomu tak není, že, že se nevěnuje ostatním částem Evropy. My naopak tvrdíme, že jsme otevřenou celoevropskou institucí připravenou reagovat na jakékoliv problémy. Rusové se dokonce jednou rozhodli ukončit operaci OBSE v Čečensku a řekli, my prostě nejsme už eh, v kategorii zemí, která by mohla hostit takové akce OBSE. Ovšem to bylo špatné prohlášení, protože například tam máme takovou v oblasti Meditory máme na pohraničí jednu z našich operačních jednotek, čili to jsou pocity, které rusové mají, když se dívají na OBSE. Oni mají pocit, že OBSE je dobrou platformou pro zapojení Ruska. Jmenovali tam jednoho z nejlepších diplomatů, bývalého řečníka zahrani- ministerstva zahraničí, který je často frustrován, eh, říká, že dochází pouze k výměně obvinování u těchto setkání a že on se snaží nalézt prostor pro dialog a zároveň určitou cestu vpřed a že se mu nepovedlo setkat se s přístupem, podobným přístupem ze strany partnerů. A tím se vracím ke strategii globálního charakteru paní Morgeriniové. Možná i tam jsou určité příležitosti, které by mohly mít dopad na OBSE, na to, jakým způsobem funguje OBSE. Jistě bez jakéhokoliv podezření toho, že bychom se vzdali zásadních principů, které jsou klíčové, to rozhodně nikdo nespotřebuje logika sankcí, když to aplikujeme na OBSE pouze, tak ignorujete potenciál organizace, která byla vytvořena proto, aby řešila stát mezi dvěma nepřa- nepřátelnými stranami. Nyní například zde panuje konfrontace, polarizovaná situace a OBSE představuje určitou platformu, která umožní zaangažování obou stran. Naši tlumočníci nyní opustí naši schůzi, takže vám děkujeme a budeme pokračovat v angličtině, prosím. a um, few other points. Uh, a number of points have been made on SMM and uh, the added value, etc. Uh, but think for a moment, uh, what if we weren't there at all? Uh, think of MH17